rád požádal zástupce tisku, aby dokončili své fotografické záležitosti a opustili sál. Takže prosím vás, usaďte se, abychom měli k dispozici tichý a pozorností nabitý sál a mohli věnovat pozornost otázkám a odpovědím. Takže prosím zástupce médií, aby nás opustili. Can I ask everyone at the back, please, to take their seat? Vy vzadu se prosím usaďte. A trochu ticha by neškodilo. Děkuji vám. Takže dámy a pánové, začneme toto velice důležité slyšení. Pokud se sás těší, děkuji. Je mi potěšením, jakožto předsedu výboru pro vnitřní trh a otázky spotřebitele, přivítat mezi námi Miša Barnieho, kandidáta na komisaře pro vnitřní trh. Na toto slyšení a všem vám chci připomenout, že v souladu s pokyny pro schvalování Evropské komise parlament vyhodnotí komisaře na základě jejich všeobecných schopností, kompetence, nezávislosti, zhodnotí také znalost jejich eh, předmětu působnosti a jejich komunikační dovednosti. A to je cílem těch eh, tří hodin, které nás dnes odpoledne čekají. A když se budeme zamýšlet nad eh, tímto portfoliem, tak by bylo asi dobré nastínit aspoň trochu tím, že budeme citovat z dopisu, který zaslal pan Barroso, když oznamoval kandidaturu pana Barněho. A on eh, na úvod říká, že Evropa potřebuje silnou a dynamickou komisi, která poskyt bude vůdčí silou, která bude hnacím motorem. A v tomto kontextu designovaný komisař Barnier by byl zodpovědný za to, aby znovu popohnal vnitřní trh a aby řídili iniciativy v oblasti finančních služeb, udělování veřejných zakázek, volného pohybu, služeb duševního vlastnictví a také otázky kvalifikací. Jistě o, mno, o všech těchto věcech ještě hodně uslyšíme v průběhu dnešního odpoledne a pokud je o finanční služby, které jsou tak klíčovou součástí tohoto portfolia, tak Sharon Bowles která předsedá eh, měnovému výboru v parlamentu, bude eh, mít vlastně samostatné zasedání o finančních službách, které začne v někdy v půli jednání a vyměníme si trochu místa. Takže takhle to zorganizujeme. A ještě chci říci, že pan Varně na začátek pronese úvodní projev, který bude trvat zhruba 8 minut. Pak nás čeká hodina a 20 minut otázek a odpovědí počínaje příspěvky všech frakcí v rámci výboru pro vnitřní trh, případně jejich koordinátorů a náhradníků. A všichni budou mít minutu na dotaz, komise pak dostane dvě minuty, pak minutu na odpověď a ještě eh, možnost konečné odpovědi strany komisaře. Budeme velmi striktní eh, spolu s paní Bowles, pokud jde o časové limity. Takže opravdu se budeme snažit zajistit, abychom postupovali rychle a prosím vás všichni, klete eh, rychlé věcné dotazy, tak abychom se dostali k meritu věci. A nakonec komisař pronese ještě závěrečný projev, než přejdeme k další části zasedání. A ještě bych vám připomněl, že toto zasedání se vysílá živě v parlamentním streamingu a bude i také k dispozici v podobě doslovného zápisu. A nyní je mi skutečně nesmírným potěšením přivítat v našem středu dezignovaného komisaře Michela Barněho, jehož vřele vítám za všechny členy výboru. A on je tedy teď v jakémsi přechodném stádiu z, z eh, jakéhosi back officeu do front officeu, to znamená, že vy jste většinou byl na druhé straně, nebo byste byl obrácen opačným směrem. Teď vás rád vidím v tomto směru a rád vám dám slovo. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, milý Malcolme. Ale nesedím na stejném místě, ale jsem velmi rád, že jsem ve stejné místnosti. Pane předsedo, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, předstupuji před vás dnes jako politik, který se obrací na politiky a političky. Politik, který zná význam demokratické legitimity, který zná význam parlamentní práce a kontroly a který již poměrně dlouho jako vy se rázně zasadil evropské otázky, takže budu připraven kdykoliv vydat počet. Chtěl bych zahájit toto slyšení, které je náročnou chvílí, osobním sdělením. Byl jsem hluboce zasažen neúspěchem referenda, zamítavou odpovědí francouzského lidu k, Fran- k Evropské ústavě v roce 2005. To mě skutečně hluboce zasáhlo a tento neúspěch má mnoho důvodů. Ale pro mě to bylo hlavně vyjádřením hluboké nejistoty. Je to důkaz že Evropa se vzdálila od občanů. Avšak eh, evropský záměr, záměr otců zakladatelů, právě měl v jádru vytvoření velkého společného trhu, našeho společného hospodářského a sociálního života. Touhy být pospolu, která vyrůstá ze zájmu být pospolu. s tou možností jednat, kterou mi svěříte pod dohledem předsedy Baroza, mou strategií a mým cílem během těchto pěti let bude opět eh, sladit tu touhu být pospolu s nezbytností být pospolu v globalizovaném světě, ve kterém se nacházíme. A proto bych chtěla, aby v jádru vnitřního trhu byly ti, kteří jej každý den využívají, občané, spotřebitelé, podniky. A v této první části, pane předsedo Malcolm, Malcolm Harbre, chci hovořit o slabinách. Slyšel jste to před... Mario Monti hovořil o slabo, slabosti vnitřního trhu před několika týdny. A mou ambicí je nabídnout vám novou dynamičnost v následujících pěti letech pro evropský vnitřní trh. My jsme v souvislosti s krizí opět objevili to, že je důležité, abychom byli pospolu, abychom pracovali společně a musíme být obezřetní. Současný politický a ekonomický rámec zdůrazňuje tlak na všechny vlády, aby poskytovaly národní reakce, krátkodobé, někdy ochranářské reakce. A víme, že rozdrobenost vnitřního trhu brzdí konkurenceschopnost. A i když v řadě oblastí se nám podařilo dospět ke společným pravidlům, velmi obtížně aplikujeme stejně tato pravidla a to vytváří překážky pro obchodní výměnu a také to představuje náklady pro podniky a také to vyvolává velké nepochopení proto bychom měli společně pracovat na odstraňování těchto překážek a chci, abychom společně uspěli v přechodu, který byl zahájen již před 20 lety pod eh, iniciativou Žáka Delora, aby od vlastně individuálního přístupu se snažili všichni působit v prospěch všech a chci, aby vnitřní trh byl ve službě nové strategie 2020 navržené Josem Manuelem Barosem. A při naslouchání všem bych chtěl svou činnost rozvět okolo čtyř priorit. První je důvěra, kterou musíme posilovat na základě ochrany, kterou nabízí vnitřní trh. Vnitřní trh není žádným byrokratickým výmyslem. Je to trh, který se týká každodenního života. Musí nabíhat, nabízet zboží a služby, které jsou bezpečné, dostupné, pro většinu všude v Evropě. Musí umožňovat občanům i podnikům, aby plně naplňovali svá práva. Právo spotřebovávat svobodně a s důvěrou na celoevropské úrovni. Když internet eh, množí nabídky, chci, aby vznikla, vznikl jistý rámec, který poskytne spotřebiteli možnost spotřebovat na internetu s důvěrou. Je třeba, aby profesní kvalifikace byly uznávány. Členské státy měly již dv, pod, za dva roky transponovat směrnici z roku 2005. Příliš mnoho členských států tak neučinilo a to ohrožuje důvěru. 20 problémů, které jsou řešeny v síti Solvit, se právě týká tohoto tématu a já se postavím čelem ke své odpovědnosti. A pokud bude třeba, půjdu ještě dál. Například chci spolupracovat s příslušnými odvětvími, aby Evropané získali profesní potvrzení, které očekávají právo pro naše podniky a zejména pro malé a střední podniky, aby plně mohli využívat velký evropský trh. Směrnice o službách má liberalizovat, uvolnit tento potenciál a mou prioritou bude naplnit bez zbytku tuto právní normu která vděčí za mnohé parlamentu, zejména pokud jde o jednotné kontaktní místo a pokud jde o administrativní spolupráci. Dámy a pánové, pane předsedo, máme druhou prioritu. Zhodnotit inovaci a kreativitu. Největší bohatství našeho kontinentu jsou jeho muži a ženy. Jejich kultura, mnohočetná jejich tvořivost. Nebudeme ustupovat, pokud jde o ochranu evropských tvůrců a práv těchto tvůrců vůči jejich dílům. Nebudu ustupovat, pokud jde o ochranu práv tvůrců, ale v digitálním světě znalosti a obsahy jsou dostupné co nejširšímu počtu a je třeba přizpůsobit eh, autorské právo této výzvě a lépe zpravat práva na internetu, zejména pokud je o osiřelá díla. Chci nabídnout eh, dostupnou evropskou nabídku a takto odradíme bezpečněji tedy pirátskou praxi. Budeme také chránit eh, technologické a průmyslové inovace. Náš systém patentů je náročný a finančně náročný a já chci dospět k evropskému patentu, chci mobilizovat veškeré technologie, které jsou k dispozici a chci uvažovat o návrhu nařízení, o jazykové problematice, která je nejcitlivější a chci posunout kupředu také eh, soudní ochranu, inovace v oblasti tvorby pracovní místo. vše je ohroženo paděláním, což ohrožuje bezpečí a zdraví občanů a ohrožuje to podniky velmi bezprostředně. Chci roz, rozšířit monitorovací středisko pro padělání a Chci, abychom disponovali účinnějšími sankcemi v Evropě. Mimo jiné také u našich nejvýznamnějších partnerů ve spolupráci s kolegou pro boj proti fiskálním podvodům. Chci, aby občané byli v jádru evropského trhu, aby se tam vrátili. Je to výzva pro všechny komisaře, aby evropský eh, společenský model, naše evropské tržní hospodářství získalo nový význam. Je třeba, aby efektivita trhu sloužila lidskému pokroku a ne naopak. Je třeba zlepšit pracovní a životní podmínky, je třeba zajistit dostupnost kvalitních služeb, aby občané mohli rozvíjet své vědomosti a mohli chránit svou kulturu. Konkrétně budu zkoumat eh, vhodnost, eh, aby nadace a charitativní instituce měly evropský statut. Budu se zabývat také modelem družstev a vzájemných eh, institucí. Social Business Act by měl doprovázet eh, podniky, které vytvářejí zisk, jak je běžné, také bojují proti sociálnímu vyloučení. A čtvrtá priorita, vnitřní trh musí být přítomen v novém období růstu, ekologičtějšímu, trvalejšímu růstu a já budu využívat nástroje Better Regulation, podle článku 9 Lisabonské smlouvy, pokud jde o studie o sociálním dopadu a budu zkoumat také tyto směrnice. Lepší využití dvou miliard veřejných zakázek, které budou zarámovány pravidly v oblasti životního prostředí, v oblasti sociální integrace. Mohu také hovořit o doporučeních. Chci se zabývat odměňováním vedoucích představitelů nejen bank, a řízení a zpráva podniků, zaměstnanecké akcie. Musíme spolupracovat i s dalšími komisaři v oblasti e, maloobchodu, dostupnost e, obchodní sítě a je třeba podporovat také fair trade. Omlouvám se, pane předsedo, že jsem překročil e, tedy E, řečnickou dobu a to jsou tedy základní směry, kde chci s vámi spolupracovat po dohodě s výborem regionu a s Ekosokem, až jsem připraven e, na základě vašich otázek upřesnit tyto základní směry. Uh, Děkuji. Já jsem byl velice tolerantní, pokud jde o řečnickou dobu ale nebudu tak činit později u dalších řečníků, takže Andrej Šváb, koordinátor pro PPM, položí první otázku. si prosím. Milý kolego, velmi si vás vážím jako kompetentního člena tohoto parlamentního výboru. Bylo úplně velkou ctí, že přicházíte s nejdůležitějším portfoliem v komisi, tedy pro náš výbor. Kandidát. Pane kandidáte na komisaře, právě jste popsal, co v příštích letech chcete společně s námi v Evropě dosáhnout. Ale v minulosti jsem zaznamenal několik diskuzí a několik písemných prohlášení, ve kterých stálo, že některým zemím stojíte obzvláště blízko, některé strany znevýhodňujete a tak dále. Každý z nás má nějakou politickou minulost a politické přesvědčení a z toho důvodu bych se vás rád, rád zeptal, jak to hodnotíte a e, mám pravdu, když předpokládám, že se nenecháte ovlivnit žádnou politickou stranou ani žádným úřadem, ale že svou práci budete věnovat pouze 500 milionům občanům v rámci vnitřního trhu v Evropské unii. Cher Andreas Schwab, d'abord je n'oublie pas, je n'oublie... Milý Andrasi Švábe, nezapomínám na to, jak kvalitně jsme v tomto výboru spolupracovali a když jej musím opustit, abych se stal komisařem díky vaší důvěře, nezapomenu na to. Nezapomenu na srdečnou spolupráci pod vaším vedením. Pane Švábe, zmínil jste mé politické nasazení jako levicového golisty. mohu také říci, protože se máme lépe seznámit. Ano, já jsem ve 14 či 15 letech eh, se začal zabývat politiku, a je to má hrdost. A tehdy jsem tedy se snažil pomáhat výjimečnému politikovi generálu de Gaulovi. A moje linie byla linie humanistická tehdy, ať je levicová nebo pravicová, na tom nezáleží. A jinde, jinde se tomu také říká sociálně tržní hospodářství. A pro mě byl důležitý druhý státník, evropský státník, byl to kancléř Adenauer. Když přijete do mé kanceláře, která je stále ve 13. patře této budovy, tak tam je uh, fotografie, kterou si vozím sebou. Je to fotografie kancléře Adenaura, který je vítán u příležitosti uzavřené smlouvy v Rizeckém paláci. A díky tomu vám chci říci, pane Švabe, že nemůžete vůbec pochybovat o mé náročnosti, kterou budu uplatňovat při dodržování přísahy kterou budu skládat, pokud si to budete přát před Evropským soudním dvorem. Budu nezávislý a na, oproti všem zájmům a budu sloužit evropskému obecnému zájmu. To bude moje základní linie po dobu pěti let. Pane Švábe. Ähm, äh, Děkuji. Já si z této výpovědi beru, že tím samozřejmě chcete přispět i k tomu, abyste vnitřní trh přiblížil občanům a silněji se zasadil o to, aby vnitřní trh nepřinášel pouze potíže při implementaci, ale přinášel výhody pro občany zapojené do vnitřního trhu. A předpokládám také, že se chcete postarat o to, aby horizontální průřezová funkce vnitřního trhu v dalších pěti letech dospěla ke svému uplatnění. Vnitřní trh je srdcem evropského projektu od roku 1957. Mohli bychom se vrátit ještě dál k Evropské smlouvě o uhlí a oceli. A tam došlo ke skutečně ke vzájemné výměně. To je velmi významný pojem, tedy vytvořit společné základy, aniž bychom eh, prošli skutečnou fúzí. A tento vnitřní trh pokrývá celou řadu oblastí. Já nejsem jediným komisařem, který má na starosti úspěch vnitřního trhu. Mám tu seznam všech komisařů, je jich asi 13, kteří zblízka či vzdáleněji dbají na uplatňování 1600 směrnic nařízení, které se týkají vnitřního trhu. Ale tyto čtyři základní svobody, které jsou jádrem, je to páteř evropského projektu, já se budu snažit se svými kolegy, aby tedy tyto čtyři svobody byly skutečně stěny. Děkuji. Další otázku položí Evelyn Gebhardt za socialisté demokraty. Děkuji, pane předsedo. Milý pane Barnie, mohu pokračovat tam, kde jste přestal. V minulosti Evropská komise měla politiku v oblasti vnitřního trhu, která se soustředila zcela výlučně na konkurenceschopnost a deregulaci. Evropský parlament to přinutilo prosadit změny, aby byly zastoupeny zájmy evropských občanů a obzvláště zaměstnanců, aby právě tyto zájmy byly v centru evropské politiky. To se nám podařilo u směrnice o službách, kterou jste jmenoval. Článek 3 Lisabonské smlouvy, která vstoupila v platnost 1. prosince, zamýšlí posílení sociální dimenze evropské politiky. Jak plánujete konkretizovat tady to nové smýšlení evropské politiky a s kterými iniciativy z vaší strany můžeme počítat v tomto ohledu? Budete pravidelně předkládat parlamentu hodnocení sociálních následků? Euh, Paní Gebhardt, nejdříve já jsem eh, zmínil směrnici o službách, když se obracím eh, na vás, tak eh, mluvil jsem o parlamentu. Chci zmínit, že velký objem práce byl odveden parlamentem, aby tato směrnice byla vůbec možná na základě původního návrhu komise. A nyní mým úkolem je, aby byla také proveditelná, zejména v těch lidských aspektech. Pro mě evropský trh, jednotný trh, funguje na základě solidarity. A já chci připomenout, já jsem to již zmínil, Jacques Delors před 20 lety, když eh, tedy eh, zahájil práce na jednotném evropském aktu, předložil Delorsův balíček, který se týkal politiky soudržnosti a solidarity. To je politika, kterou dobře znám. A v mé předcházející funkci jsem měl na starosti regionální politiku a politiku soudržnosti. A to mělo zamezit eh, rozdělení území, když vznikal velký trh. Takže já budu rozvíjet strategii zbližování osob, občanů, spotřebitelů, malé a střední podniky a přiblížení jich k trhům. Budeme hovořit o profesní kvalifikaci, o možnosti se usadit při uznané kvalifikaci v jiné zemi a při elektronických nákupech a možnost být ošetřen v jiné zemi. Tedy neměli bychom se zabývat pouze dvěma typy platebních karet, aby nabídka byla širší. Budu velmi pozorný vůči nabídce služeb v obecném zájmu, aby ti nejizolovanější také získávali a měli možnost získávat služby. Ano, budu předkládat studie o sociálním dopadu a smlouva konec konců mě k tomu nutí. Eh, Děkuji. Mohu z vaší odpovědi vyslechnout a stačí, když odpovíte ano nebo ne, nepotřebujete vůbec tu minutu. Rozumím tomu správně, že se chcete vyslovit pro klauzuli o sociálním pokroku a chcete ji implementovat do zákonodárství o vnitřním trhu? Já se domnívám, paní Gebhardt, moje odpověď je ano. Pokud jde o ustanovení o sociálním dopadu a také bych řekl dopad na životní prostředí, i pro mě je to důležité sociální a životní prostředí. U veškeré legislativy, kterou budu uh, navrhovat, i v případě revizit, budou provedeny tyto studie o dopadu a bude třeba také potom zajistit, aby parlament byl pravidelně informován o výsledcích těchto studií o dopadu. Pro mě to jde ruku v ruce. Rozvoj vnitřního trhu a sociální pokrok, to je neodlučné. A nedokážu si představit jedinou iniciativu, která by se neobírala směrem lidského, sociálního pokroku, pokroku evropské společnosti. Mé odpověď je ano. Uh, uh, Děkuji a nyní Christian Suliu Buzoj za ALDE. Pane komisaři, dobré fungování vnitřního trhu vyžaduje přiměřené, eh, přiměřenou regulaci, která nebude vytvářet zbytečné překážky pro občany a podniky a pro obchod jako takový. S tímto výhledem naplnění aplikace evropské legislativy eh, sehrávají klíčový význam. Harmonizace je dlouhodobým procesem, složitým procesem a my často narážíme na problémy týkající se transpozice a aplikace. A každý rok, když hovoříme o scoreboardu vnitřního trhu, docházíme k závěru, že vnitřní trh nefunguje tak dobře, jak bychom si přáli. Uvažoval jste o lécích pro zlepšení procesu harmonizace a domníváte se, pane komisaři, že bychom měli mít méně efektivnější legislativy při využití spíše eh, nařízení místo směrnic? Děkuji. No- Nemyslím si, že by platilo nějaké automatické pravidlo říci tedy volit nařízení místo směrnice, i když eh, to je často rychlejší a někdy i brutálnější v tomto případě. Je důležité Vidím, že Malcolm Harbour na tom velmi záleží a není sám. Je třeba využít všechny nástroje Better Regulation. A všechny studie o dopadu, včetně nových povinností plynoucí ze smlouvy, paní Gebhardt. sociální dopad, ekologický dopad. A potom budeme překládat návrhy směrnic, návrhy nařízení, a to říkám pro ty, kteří nejsou v parlamentu, komise nerozhoduje s výjimkou eh, hospodářské soutěže. Komise pouze navrhuje. Komise navrhuje těm, kteří rozhodují. Parlamentu jako zboru občanů a radě ministrů, kteří spolu rozhodují. Bude mi tedy záležet na tom, abych eh, řádně, efektivně aplikoval evropskou legislativu a já mohu toho docílit represí. Můžeme zahájit řízení o porušení a tam budu přísný. A z toho hlediska budu nezávislý a přísný. Ale v některých případech bych také chtěl působit didakticky na základě přesvědčování a dialogu. A to systematicky. Máme zajímavé postupy, procedury, jako je Solvit, který začíná řádně fungovat nebo EU Pilot, pokud jde o problémy mezi státy. Já jsem často v terénu a já nebudu sedět ve své kanceláři trvale. Jednou týdně navštívím jednu evropskou zemi a nebudu se stočňovat na hlavní města. Vrátím se do jednotlivých regionů. Já jsem se tím zabýval jako komisař pro regionální politiku. Budu se setkávat se všemi subjekty, které mi pomohou řádně aplikovat evropskou legislativu. Děkuji. Za příklad si zmíním eh, směrnice o službách a směrnice týkající se profesní kvalifikace, které stále narážejí na překážky při aplikaci. Zmínil jste Solvit, já jsem zpravodajem pro Solvit. Je to vynikající prostředek, jak pomoci podnikům řešit jednotlivé problémy, ale Solvit nemůže vlastně nahrazovat legislativní a, a také činnost v eh, oblasti naplňování eh, práva ze strany komise, například řízení o porušení smlouvy. Jak zajistíte naplňování evropské legislativy bez prodlení a optimalizaci tohoto naplňování v členských státech? Děkuji. Paní Buzoji, Moje odpověď je ano. Ale nechci někomu vyčítat špatné úmysly. Má mnoho důvodů, že směrnice o službách a směrnice o profesní kvalifikaci zatím nebyla řádně naplňována v členských státech. A já chci zjistit, proč. Do konce roku, pokud mi budete důvěřovat, navštívím každé z 27 hlavních měst. Jeden den povedu pracovní jednání se všemi, kteří to mají na starosti. V první řadě s příslušnými ministry, ale také s hlavními ekonomickými a sociálními subjekty, kteří mají na starost naplňování této směrnice. A po té představě, kterou získám, tak eh, půjdu dále, jak doporučujete, ale chci nejdřív zjistit, jaký je stav věcí. Uh, now our next... A nyní další otázka je od paní Heide Rühle za zelené. Děkuji, pane Barniere. Pan předseda komise Barroso ve svých politických zveřejněních eh, hovořil o službách eh, v oblasti ochrany životního prostředí. Vy budete zodpovědný za vnitřní trh a za služby. A já bych se vás rád zeptal, co pro vás znamenají služby v oblasti životního prostředí? Patří po to eh, odstraňování odpadu, zásobování vodou a tak dále. Která konkrétní opatření chcete podniknout, aby byl trh v této oblasti popohnán? A v jakém jaký vztah máte k vodě, eh, vy sám hovoříte o legislativních iniciativách v oblasti eh, služby, koncese služeb. Patří do toho i zásobování vodou. Komise v současné době zamýšlí eh, posouzení dopadu a chce předložit směrnici ke koncesím o službách. Jak chcete v této oblasti zaručit komplexitu celých, celých procesů a zohlednit různé eh, rozdíly v jednotlivých členských zemích týkajících se koncesí v oblasti služeb? Euh, Paní Rule, neexistuje v současnosti konkrétní eh, legislativa o koncesích nebo o PPP, ať jde o vodu nebo o další služby, například eh, nakládání s odpady se řeší často formou koncesí nebo partnerství veřejného soukromého sektoru jak pokud jde o řízení nebo investice těch, u těchto služeb, sdělení o, rozvoje, o rozvoji veřejného soukromého partnerství v tomto směru bylo provedeno. Pan předseda Barozo o tom hovořil, ale část legislativy o veřejných zakázkách se týká těchto otázek. Pokud je o koncese služeb, toho se netýkají žádné předpisy. Existuje tedy právní nejistota a naší úlohou je neponechat podniky, případně orgány místní zprávy, uvnitř velkého trhu v této situaci. Přemýšlím o této otázce, budu o tom ještě více přemýšlet a nejsem, paní Rule, rozhodnut o tom, že by bylo třeba nové směrnice v tomto směru, ale než o tom rozhodneme, budeme velmi dbát toho, abychom vzali v úvahu eh, veškeré tradice a specifičnosti, zvláštní, zvláštnosti v oblasti koncesí ve všech členských státech, v regionech i spolkových zemích. Takže budu dbát návrhu parlamentu v tomto směru a vím dobře, že se, se usilovně snažíte o vytvoření eh, zprávy o bilanci eh, veřejných služeb, tak eh, to bude předmětem mých úvah i, mých, i úvah mých kolegů. Děkuji. Ráda bych ještě na to navázala. Tak zaprvé jste bohužel neodpověděl, jestli máte nějaké záměry v oblasti zásobování vodou. To by mě zajímalo zcela konkrétně. A za druhé děkuji za informace o koncesích služeb. Myslím, že v této oblasti musí parlament a komise úzce spolupracovat a najít dobrá ustanovení protože já zpracovávám zprávu ke konkrétnímu vývoji v zadávání veřejných zakázek a mám informace, že byla vyvinuta velká byrokracie v této oblasti a mnoho oblastí potřebuje, mnoho obcí potřebuje dlouhé procesy a externí poradenství, které je velmi drahé při zadávání veřejných zakázek. A to je vlastně opak toho, co chceme dosáhnout dobrou legislativou pas besoin de faire un long discours pour dire... Nemusím zde hovořit dlouho o významu kvality a kvantity vody i na kontinentu, jako je náš, který si myslí, že je chráněn před důsledky klimatických změn. Vzpomeňte si, že před několika dny eh, doba vynobraní se posunula o tři týdny za 20 let. Je třeba si dát velký pozor. Nikdo není chráněn před důsledky těchto změn. A nad rámec eh, směrnic, eh, které řeší kolegové, pokud jde o kvalitu vodohospodářství a eh, velmi různorodého systému v oblasti vodohospodářství v Evropě, tak to by mělo být skutečně pokryto tím návrhem, který se týká koncesí a PPP. Tedy nevím, proč bych měl vodohospodářství řešit odlišně od globální otázky koncesí a nakládání s odpady například, ale jsem připraven se tuto otázku zabývat. Uh, uh, thank you for... Ano, děkuji vám. A následující dotaz bude od koordinátora za ECR, pan Adam Bělan. Děkuji vám, pane komisaři. Některé otázky, které jsem chtěl položit, již zazněly. Takže něco, co je velice blízké našemu výboru, výboru MKO. A to se týká nařízení o blokových výjimkách. Před pár týdny komise publikovala nové dokumenty, které oproti předchozím deklaracím Eh, kde chybí některé důležité aspekty. Například článek 4 bod 2 původního dokumentu, který se týká přístupu k technologii a softwaru, ale ne pouze k tomu, eh, najednou chybí. Také velice důležitá je nová doložka, která například umožňuje kupovat zboží ve velkém pokud v případě, že některé, podniky si tudíž nemohou eh, kupovat zboží jiným způsobem, jejich konkurenceschopnost může být omezená. Mě by zajímalo, jaké kroky budete přijímat, abyste chránil eh, poslance a obecně eh, spotřebitele, kteří používají auta. Děkuji traduction me dit qu'on se protégeait les parlementaires. Alors... překladu jsem měl, že se mají chránit poslanci. Des parlementaires qui sont conducteurs et des conducteurs qui sont... Někteří řidiči jsou poslanci a někteří poslanci jsou také řidiči. Budu se, pane Bělane, zabývat touto otázkou. Snad jsem vyrozuměl, že hovoříte nejen o elektronickém obchodování, ale skutečně nemám jistotu, že jsem úplně pochopil vaši otázku. Je, existuje celá řada předraničních problémů u elektronického obchodování a já se podívám na ty mezery, které existují, ale nepochopil jsem, zda se jedná pouze o automobilový průmysl nebo jinou oblast. Eh, musím se ještě podrobněji zabývat vaší otázkou. Možná bych vám mohl trochu pomoci, protože vím, že pan Bělan tady hovořil opravdu o, té, eh, o tom nástroji týkající se těch blokových výjimek, což vlastně není přímo vaše zodpovědnost. Týká se to automobilu. Já nevím, jestli to chce pan Bělan ještě doplnit, nebo jestli můžeme spíš přejít k nějaké další otázce. Chtěl byste ještě něco? Děkuji. Děkuji. Ano, ano, máte pravdu. Týkalo se to skutečně těchto automobilových blokových výjimek, jak tady pan Haber vysvětlil velmi laskavě, ale také takzvané BRR 2009. To je projekt, který nyní eh, byl doplněn dalšími doporučeními. A bohužel tato doporučení velmi často postrádají detaily, nejsou dostatečně přesné a chybí tam ustanovení eh, transponovaná do národního práva. To znamená, že to může být velice, může to mít negativní dopady skutečně na spotřebitele, včetně poslanců Evropského parlamentu. Prosím, eh, podívejte se na tu otázku, pokud se tak zatím neučinil. Pane Bělané, jak řekl pan předseda, Výjimky, o kterých hovoříte, se týkají celé řady odvětví, za které odpovídat nebudu. Podívám se, až eh, převezmu svou funkci na konkrétní oblast eh, automobilového průmyslu. I když by se to mohlo také eh, týkat komisaře, který podniky. Je to téma, které se týká jak směnce o službách, tak jiných nařízení. Tedy tyto výjimky obecně můžeme říci, že je příliš mnoho výjimek a někdy při aplikaci to trvá. Podívám se, provedu takový screening veškerých výjimek a budu se zabývat tím, zda není možné snížit počet výjimek v té oblasti, o které jste vyhovořil, pane Bělane. Velice vám děkuji za to, že jste ještě doplnil odpověď na tuto otázku. A nyní pan Kyriakos Filidis z Zague Engel. Komis, designovaný komisaři. Hodnocení vnitřního trhu probíhá na základě ukazatelů, které eh, vlastně ukazují pohyb kapitálu, služeb a zboží. Hodnocení vnitřního trhu v souladu s projektem znovu oživení tohoto vnitřního trhu by mělo vycházet z měřitelných sociálních cílů. A eh, v, na, v rámci našeho přístupu, v rámci Evropské jednotné levice, bychom se měli zaměřovat na lidi a ne jenom na podniky. Máte takovéto změřitelné sociální cíle, cíle sociálního pokroku v rámci vašeho pětiletého období? Sociální cíle, které by se měly plnit a, je, a metody, k jimiž by se tak jimž by se toho dosáhlo? Monsieur Triantafilides, comme Pane jak jsem řekl paní Gebhardt a také panu Švábovi, já si nedokážu představit pokrok a rozvoj jednotného evropského trhu bez eh, lidského pokroku. A zda je třeba rozlišovat mezi eh, lidmi a podniky. Pro mě je podnik eh, místem pro výrobu díky kreativitě, inteligenci a tvořivosti mužů a žen a potřebuje malé a střední podniky. 90% evropských podniků jsou malé, někdy velmi malé podniky, které fungují s jedním nebo třemi, čtyřmi pracovníky. Ano, má odpověď bude identická. Chci, aby vnitřní trh měl lidskou a sociální dimenzi. Na základě konkrétních projektů týkající se usazování týkající se ochrany před sociálním dumpingem. Zmínil jsem před chvilkou jinou myšlenku, kterou se budu zabývat. Ziskových podniků, které vynakládají zvláštní úsilí v boji proti sociálnímu vyloučení. Hovořím o takzvaném Social Business Act. Podniknu tyto iniciativy, abych vrátil lidský rozměr sociální rozměr politikám eh, vnitřního trhu. I'm sorry. Ano, já se omlouvám. Opakuji, ratifikace Lisabonské smlouvy nastavila nový rámec pro sociální aspekty vnitřního trhu. Jak si myslíte, že ovlivní nová smlouva spolurozhodování v případech, jako je Laval a Viking? Děkuji. Lisabonská smlouva, pro kterou jsem intenzivně bojoval, podobně jako většina z vás, obecně posvědčuje spolurozhodování v řadě oblastí, když byla pravidlem téměř ve všech politikách za které zodpovídá komisař pro vnitřní trh a služby. A zavádí ustanovení, která nejsou pro mě formální, hor, horizontální, sociální ustanovení, povinnost studií o sociálním dopadu, ekologický dopad, to vše znamená, že budeme ještě více spolupracovat a mým cílem je, abych vám byl maximálně k dispozici pro usnadnění tohoto dialogu. A proto, aby parlament mohl přispět k vytváření kvalitních eh, právních norem. Mohl bych zmínit eh, další otázky. Je tu celá řada témat. Eh, jde o iniciativy a návrhy. Iniciativa pro drobné středatele, o boj proti lichvě, jednotlivé špatné platební podmínky. To vše se týká lidí v terénu. A tak rozumím eh, sociálnímu rozměru trhu. Uh, A nyní, abychom dokončili kolečko koordinátorů, pan Salvini z FD. Děkuji, pane předsedo. Já jsem rád, že přicházíte ze Savojska a budete pozorní vůči eh, lokálním podmínkám, pokud je o monitorovací středisko pro boj s paděláním. Chci vědět, kdy, jak a za jaké náklady bude vytvořeno. Protože pokud je o realitu, sever Itálie, Padánie bojuje s paděláním. Je to skutečný problém v eh, textilním průmyslu, v potravinářském průmyslu, takže chci vědět, jak chcete chránit eh, duševní i hmotné vlastnictví a jak chcete dát na srozuměnou evropským občanům, odkud eh, pocházejí jejich potraviny a oděvy i další výrobky. Obecně za to se domnívám, že spotřebitele například potravin, pokud je o stravování, když nakupujeme také léky, i v této oblasti se vyskytuje padělání a podvody i dalších výrobků. Je, spotřebitelé mají právo vědět, jak byly tyto výrobky vyráběny, zda byly, byla dodržena veškerá pravidla související e, s prací a pokud, pokud jde o dovoz, tak mě velmi, velmi záleží na e, dohledatelnosti původu, stopovatelnosti. A já to nechci uplatňovat e, ochranářsky, ale chci zajistit ochranu spravedlivé soutěže, aby spotřebitelé byli chráněni, co se týče jejich zdraví. Zúrazňujete padělání. My jsme odhadovali na 2,5 milionu ztracených pracovních míst v Evropě, což souvisí s paděláním. A hovořím o dopadu na lidské zdraví a na zneužití značek, a to se netýká jenom parmské šunky, je třeba vynaložit úsilí pro ochranu těchto značek kvalitních výrobků a máme důvody pro ochranu těchto tradic a těchto pracovních míst. Vedeme jednání s kolegou Karlem de Luchten, s panem Dalim, s panem Tajanem. Probíhají jednání v rámci Světové obchodní organizace, kde Označení zeměpisného původu je velmi obtížnou kapitolou jednání a také obchodní dohody, které se týkají boje proti padělání, což se vyjednává v současnosti se Spojenými státy. Chceme tedy skutečně společně postupovat v boji proti padělání a piráctví, čemuž jsou vystaveny tyto výrobky. Perfetto, la ringrazio e ovviamente... Děkuji vám. A samozřejmě Miláno je městem severu, které by mohlo být sídlem monitorovacího střediska, protože jsme velmi postiženi touto formou agrese. A my vás podpoříme, abyste jednal na této, v této oblasti, protože kromě jednotlivých eh, potravinářských a textilních výrobků potřebovali bychom také směr profesních kapacit, protože v této oblasti evropského trhu mezi lyžařským instruktorem, který získal svou kvalifikaci ve Velké Británii a v Itálii, jsou velké rozdíly mezi řidičem eh, kamionu z Itálie a ze vzdálenějších zemí jsou také rozdíly, takže otázka služeb je také ambiciozním cílem, o kterém bych se mohl uvažovat. Ano, nepustím se do komentářů o lyžařských instruktorech, i když bych mohl. To je téma, kterým jsem se intenzivně zabýval. Tady nejde stavět proti sobě lyžařské instruktory nebo řidiče z Velké Británie, z Itálie, z Rumunska, z odinu. Ale v první řadě jde o bezpečnost těch, kteří chtějí využít služeb lyžařského instruktora, nebo těch, kteří jsou na silnici, když se setkají Eh, s kamionem. A já v rámci oblasti profesní kvalifikace chci co nejrozuměji působit na tomto zbližování a budeme se opírat. A eh, tady bych eh, chtěl tedy ještě zmínit to monitorovací středisko pro boj s paděláním. Měli bychom sbírat tedy informace, abychom měli dostatek údajů, abychom mohli jednat efektivně. Uh, uh, Děkuji vám. A nyní. Já myslím, že bychom možná měli vám vyměnit mikrofon, ale nyní uh, přejdeme k dalším členům výboru IMCO. A jako první bude Rosatin Honstein z EPP. Um, monsieur le commissaire désigné, Pane dezignovaný komisaře, vaše zkušenosti v evropské politice. Vaše nasazení, vaše odvaha jsou dobře známy. My všichni samozřejmě jsme svědky pokroku ve vývoji vnitřního trhu, ale pořád ještě spotřebitelé a podniky v praxi nemohou často vytěžit eh, všechny výhody, které by jim vnitřní trh měl skýtat. A eh, vy, eh, říká se o vás, že jste otevřen dialogům, eh, dialogu nejenom v slavním městě, ale všude v Evropě a že ví, víte, že zlepšení je potřeba na mnoha úrovních. Hovoříme o eh, tom sociálním dopadu, so, dopadu na životním prostředí. Je to, je to dostatečné? A hodláte navrhnout kolegiu jakýsi test vnitřního trhu, pro novou legislativu, aby eh, bylo zajištěno, že nedojde k podkopání vnitřního trhu? <laughs> Čtyři svobody, o kterých jsem hovořil při odpovědi na otázku pana Švába, které jsou páteří evropského projektu, a já tento projekt mám asi z deseti kolegy na starosti. Dodržování těchto čtyř svobod a konkrétní využívání těchto čtyř svobod, to je jasně paní Fontún eh, zkouškou. A já nejsem jediný, kdo by měl provádět tuto zkoušku, protože se to týká řady komisařů. Máme tu horizontální sociální ustanovení a základy tedy sociálního trhu, mají být dodrženy všemi komisaři a já možná více než jiní mám na starosti jejich dodržování, ale svým způsobem veškeré legislativní předpisy jdou cestou zkoušky vnitřního trhu. A víme, že rozdrobení tohoto trhu představuje regresy a komise má být strážcem v tomto směru. Jsme také průkopníky a já strávím mnoho času a mnoho energie, abych v terénu vykonával tuto práci, abych přesvědčoval a abych také byl schopen pochopit. Jsem nakloněn myšlence pravidelně schromážďovat subjekty vnitřního trhu. Všechny ty, kteří mají na starost aplikaci těchto předpisů, aby došlo k výměně osvědčených postupů a aby bylo možné efektivněji spolupracovat. in order to... A abychom mohli spolu spolupracovat účinněji, musíme samozřejmě do toho zapojit všechny zúčastněné subjekty a jejich, zohlednit jejich zájmy, abychom eh, skutečně při transponování a při vymáhání této legislativy byli důslední. A já se chci zeptat, jestli u těchto opatření, které jste právě zmínil, máte i nějaké konkrétní plány na podpory tohoto projektu Fóra vnitřního trhu, o kterém jsme spolu hovořili v rámci výboru? Paní Fontun, já myslím, že je velmi důležité, aby lidé pracovali společně. Pokud si přejete červenou niť mého postupu jako budoucího komisaře, tak to bude právě toto hovořit s lidmi, přesvědčovat je a zajistit, aby byli pospolu. A potom, ať už se jedná o rozpočty, ať už se jedná o jednotlivá nařízení, tedy myšlenka Evropského fora vnitřního trhu, které by schromáždilo možná národní fora skrze ty návštěvy, které chci provádět, tak tím si můžete být jistá, na tomto vnitřním trhu panuje příliš velká rozptýlenost, rozdrobenost. V mé zemi při referendu o Evropské ústavě proběhla taková neslavná polemika o polském instalatérovi. Kdybychom hovořili o lucemburském instalatérovi, v okruhu 35 km musí využívat čtyři administrativní doklady, aby mohl pracovat. A to musíme prostě uh, zrušit. Stojí to mnoho peněz. Já to říkám bokem. Mí kolegové mi sdělili, že jsme snížili o miliardu a půl administrativní náklady. Já bych si přál jít mnohem dále. Chtěl bych snížit tyto náklady pro malé a střední podniky o 7 miliard, které právě jsou způsobeny touto formou administrativy. Oh, um, Děkuji. A nyní paní Bernadette Verno, která je z, socialistické skupiny. Dezignovaný komisaři, otázka ochrany veřejných služeb, které by byly kvalitní a efektivní, je klíčovým prvkem dokončení vnitřního trhu a region a územní a sociální soudržnosti. Pokud Lisabonská smlouva bere lépe v úvahu specifičnost služeb v obecném zájmu, potíže při transpozici směrnice o službách ukazují, že vyjasnění je nezbytné. Z tohoto titulu lituji, že, va, že vaše základní zadání nezmiňuje tuto otázku a vaše písemné odpovědi také ne. Přesto pan Barroso se zavázal ve, své, ve svých zářijových politických orientacích vytvořit kvalitní rámec pro veřejné a sociální služby což bude svědčit o jejich významu v evropském sociálním modelu. Moje otázka je tedy následující. Můžete se zavázat, že navrhnete rámcovou službu o veřejných službách a pokud ano, v jakém termínu? Děkuji. Paní Verniu, samozřejmě jasně se stotožňuji se záměrem předloženým Jose Manuelem Barozem, který hovořil o kvalitním rámci pro veřejné služby. O tom nepochybujte a ještě než jste mi položila tuto otázku, já jsem ve svém úvodu zmínil a je mi líto, že jsem to neudělal v písemných odpovědi. A kdybych všechno uvedl v písemných odpovědích, tak už byste neměli na co se mě zeptat. Takže je lepší doplnit písemné otázky během tohoto tříhodinového slyšení. Pro mě je to velmi důležitá otázka. Je to součástí toho sladění a té dvojznačnosti, kterou je třeba o Evropě odstranit, pokud jde o úkoly veřejných eh, služeb a zblížení s občany. Já znám obavy po směrnici o službách, které se týkají tedy sociálních služeb v obecném zájmu. Je to nesmírně důležitá oblast pro naše spolupčany, zdravotní služby, sociální služby, doprava, audiovizuální služby. Směrnice obsahuje ustanovení, která berou v úvahu specifičnost těchto služeb. Ale vaše představa jít ještě dále, paní Vianiu. Odstranit veškeré dvojznačnosti voluntaristickým návrhem, vy tomu říkáte rámcová směrnice, a hovořili jsme o tradicích. Ty tradice se velmi liší v jednotlivých zemích a dokonce v jednotlivých regionech. Potřebujeme rámcovou směrnici, potřebujeme, potřebujeme oborové, sektorové směrnice. Proč to říkám? V Prodyho komisi jsme vedli tuto diskusi se, se socialistickými kolegy, kteří jsou stále socialisty. A nebylo to úplně jasné, abychom zajistili záruky poskytování veřejných služeb pro ty nejizolovanější a nejslabší, že třeba tady obecný rámec a ne eh, oborové směrnice. Já jsem tomu otevřený, já se neuzavírám žádnému řešení. Merci, Děkuji, pane designovaný komisaři. Mám určité eh, potíže, pokud hovoříte o kvalitním rámci. Já sleduji vaše úvahy, ale jsem náročná. Můžete nám dnes říci, zda navrhnete právní nástroj nebo legislativní nástroj, který bude konkrétní který se týká sociálních služeb, zdravotních služeb. A tady hovořím o výzvách, zejména pokud jde o pomoc eh, pro děti, pomoc eh, starším osobám. To jsou výzvy pro naši budoucnost, které budou důležité. Ano, tyto služby, které jste zmínila a které v oblasti zdravotnictví jsou nejdůležitější, zejména pro ty nejslabší, nejstarší, nejizolovanější osoby ty jsou chráněny a vyloučeny ze současných předpisů. Já vím, že panují nejistoty a během eh, těch let, kdy budeme spolupracovat, chci, aby tyto nejistoty byly odstraněny. Není úlohou Komise Evropské unie bránit eh, z titulu politiky hospodářské soutěže, aby se některé služby nemohly v terénu vykonávat, pokud neexistuje konkurence s jinou zemí. To je mé osobní stanovisko. To také čekáte i když eh, komisař sděluje svůj názor v rámci kolegia. Já budu v kolegiu s tímto přesvědčením. Vy jste zmínila dva, dvě kategorie služeb. Potřebujeme zabezpečení z hlediska práva pro ob, oba obory, když známe různorodost situací ve 27 členských státech. Tím si nejsem jist, ale má odpověď tedy zazněla. Nyní paní Kaliente z EPP. Komisaři, než jsem se zabývala politikou, jsem se zabývala kreativními profesemi a, a vím, že pirátství a padělání je zásadním problémem, je velkou překážkou kreativitě. Celá řada členských států podnikla kroky v této oblasti, které se neubírají však stejným směrem. Nebylo by užitečné jednat na evropské úrovni, abychom mohli definovat společný rámec boje proti pirátství v zájmu skutečného vnitřního trhu s kreativním obsahem? To je ústřední problém. Já jsem zmínil počet pracovních míst eh, ničených pirátstvím a máme údaje, které ukazují, že díky padělání skutečně dochází k eh, obrovskému nárůstu. A vidíme, jak je tato situace závažná. Říkáte, zda je třeba nového odlišného rámce. Mám tu seznam všech předpisů, veškerého právního instrumentária, kde máme řadu předpisů a než vznikne globální nástroj, tak bude třeba ověřit efektivitu současných eh, právních norem. 79 milionů produktů je zabaveno na hranicích vidíme, že došlo k obrovskému nárůstu oproti roku 2007. Takže já využiju veškeré naše schopnosti a Evropské monitorovací středisko pro boj s paděláním nám pomůže formulovat eh, efektivní opatření. Za nás v Evropě a také v mezinárodních jednáních. Možná se mohu zmínit, eh, paní Kalněte, eh, o internetové piráctví. Všichni od dětství sympatizujeme s Piráty, ale neměli bychom eh, sympatizovat s pirátstvím. Vy jste sama zmínila vaši první profesi. Já na toto téma v oblasti internetové tvorby budu skutečně dbát jednotlivých práv. Je to samozřejmě svoboda informací. Musíme působit didakticky vůči nejmladším, ale měli bychom mít možnost odměňovat a podporovat tvorbu tvůrců, včetně hudby. Neměli bychom odrazovat od toho, co tvoří evropský společenský model s paní Redingovou a s dalšími kolegy se budu snažit o správnou orientaci mezi svobodou poskytování informací a právem na odměňování umělců. Hovořil jste o padělání. Monitorovací středisko pro padělání a piráctví, které vzniklo na jaře 2009, má předkládat konkrétní návrhy pro posílení uplatňování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu. Zdá se mi dnes, že, to, že, že nezbytné posilovat strukturu tohoto monitorovacího střediska, aby mělo skutečnou efektivitu. Jaké jsou vaše záměry v této oblasti? Děkuji. Paní Kaněte, obecně za to, abychom mohli dobře jednat, musíme věci dobře chápat. A obecně jsem nakloněn nakloněn všemu, co umožňuje objektivní a nestrané pozorování, které by vedlo práci komise našich spolupracovníků a také orientovalo legislativní práci. Toto středisko je poměrně nové, začíná pracovat, bude nám poskytovat eh, sociálně-ekonomické údaje o dopadech padělání a piráctví. A kroky, které povedeme, budou společné kampaně veřejné osvěty a také důraznější kroky změny, změny legislativního rámce, které budou a jasnější postoj v mezinárodních jednáních. Jedná se o mezinárodní dohody v boji proti padělání. Nejsme sami. A je třeba, abychom byli všichni stejně nároční, abychom byli rozhodní, protože tyto padělané produkty přichází většinou z jiných částí světa. Děkuji vám. Barbara Weiler. Děkuji a nyní paní Barbara Weiler z Socialisté a demokraty. Pane Barnier, ještě jednou se vrátím k tématu sociálního aspektu vnitřního trhu. Jistě víte o tom, že všiml jste si, že mnoho otázek k tomuto tématu vám ukazuje, jak důležité to téma pro nás je a vaše odpovědi, to vám říkám otevřeně, mi ukázali, že to berete vážněji než vaši předchůdci. Přesto bych se vás ráda zcela konkrétně zeptala, jak chcete vyjasnit si s členskými státy, aby konkrétně a přesně zohledňovali sociální kritéria a kritéria životního prostředí, když je budeme požadovat. Jak budete požadovat, aby došlo k menší byrokratizaci, ale aby to současně neznamenalo deregulaci. A jak chcete členským státem dát najevo, protože s tím se také neustále setkáváme, jak jim chcete dát najevo, že služby sociálního zabezpečení nejsou automaticky privatizovány a že tento směr privatizace nepřichází směrem od Evropské unie. Můžete mít jistotu, že strávím mnoho času a nebudu šetřit nasazením, abych vysvětlil, že to není Evropská unie, která by nutila k privatizaci veřejných služeb. Já chci říci, co požadujeme z hlediska transparentnosti, a to, co je obsaženo v, v příslušných předpisech o veřejných zakázkách, ale nic víc. Ne, nenecháme Brusel nést odpovědnost eh, za to, co se děje v rámci subsidiarity eh, a také základě politické vůle i regionu. To budu říkat velmi jasně. Tím si můžete být jistá, ale konkrétně, pokud jde o veřejné zakázky, vy se o to zajímáte. Já chci využívat veřejné zakázky 2000 miliard euro a to je obsaženo ve smlouvě. Chci posílit veřejnou činnost eh, místní zprávy a samozprávy, aby lépe vzali v úvahu nároky sociální, ekologické a obracím se na Malcolma Harbra, který má konkrétní představy a to se týká i výzkumu a vývoje. Můžeme využít zde veřejné zakázky. Já jsem měl to štěstí, že jsem 17 let vedl takový územní celek ve Francii. Byl jsem prezidentem regionu a já jsem zavedl myšlenku 1% ve veřejných zakázkách pro životní prostředí. Byla to vlastně dobrovolná, byl to dobrovolný závazek a pro e, práce na silnicích byla tu při veřejných zakázkách eh, eventualita využít recyklované výrobky. Využíváme štěrk, který vlastně čerpáme v přírodě a můžeme při bourání budov využít recyklované výrobky. Ve Francii máme sedmkrát méně než v Británii eh, podniků, které využívají recyklované materiály z demolic. A já mám v úmyslu důrazně spolupracovat s územními celky a s výborem regionu. My chceme zde postupovat eh, od spodu nahoru s prezidenty jednotlivých regionů. Right, thank you very much. Ano, děkuji vám. Já doufám, že paní Vela je s touto odpovědí spokojená. Takže nyní pan Filip Žuva, který položí další dotaz. Pane komisaři, Během vaší politické kariéry jste se vždy přimlouval za, obran, za Evropu obrany a v rámci práce Evropského konventu jste předsedal pracovní skupině a také jste byl u zrodu Evropské agentury pro obranu. A tady si čtu, že cílem je vytvořit evropský trh obraných, mat, obraného materiálu. A tento trh je přesto velmi rozdroben, přesto veřejné zakázky v tomto směru jsou, když ne neprůhledné, tak velmi národně omezené. A racionalizace nabídky a poptávky je tím velmi blokována a to samozřejmě škodí konkurenceschopnosti evropského obraného průmyslu a negativně to zatěžuje eh, rozpočty. Tedy v eh, této oblasti máte určité návrhy, abychom mohli řešit tuto situaci? Známe se dlouho a já jsem řekl hned na začátku, že předstupuji před vás jako politik. Jsem hluboce přesvědčen, že nad rámec toho, co je třeba činit pro trh, je třeba vybavit Evropu politickou dimenzí. To očekávají občané a vše, co se děje ve světě, nespravedlivý, křehký, nestabilní svět, který je nebezpečný, ukazuje, že musíme Evropu vybavit eh, kapacitami v oblasti zahraniční politiky a obrany a směřovat k evropské obraně, jak uvádí smlouva. To je téma, které příliš nepokročilo, protože se dostáváme samého jádra národní svrchovanosti dostáváme se k velmi citlivým otázkám a důvodům, které souvisejí s důvěrností, utajím informací a dodávek. A to vše je chráněno článkem 346 smlouvy, bývalým článkem 296 a členské státy tento článek hojně využívali, aby nedávali určité věci k dispozici. Cílem je zde postupovat společně obraná politika bude možná dávat prostředky dohromady, nebude vytvářet evropskou armádu, ale výzkumné programy, programy nákupu, to je cílem Evropské obrané agentury, které předseda bude, kterou bude vést kolegyně Aštonova. Tady hovořím jako politik, komisař pro vnitřní trh. Máme směrnici, která není příliš stará, všechny členské státy by měly transponovat tuto směrnici roku 2011, směrnici o obraně. A bereme tady v úvahu citlivost eh, této oblasti a měli bychom brát v úvahu tedy eh, racionalizaci, které, která je nezbytná při společném postupu. Já se opírám o své přesvědčení, chci přispět eh, ze svého místa k evropské obrané politice, která by měla být skutečnou zahraniční politikou a já to řeknu s, s veškerou vážností, nejsme obsouzeni k tomu, abychom byli subdodavateli. My bychom neměli být eh, prostě subdodavatelským kontinentem amerického a čínského průmyslu. A k tomu přispěji a jasně budu vytvářet evropský trh obrany. Děkuji, pane dezignovaný komisaři. Abych se vrátil k mimořádnému charakteru tohoto trhu, který je velmi významný, připomenu, že obrané výdaje eh, představují 170 miliard euro, 182 představují nákupy za eh, vybavení. A pokud je o offsety, kdy ten, kdo kupuje u zanečního dodavatelů, vyžaduje určitou kompenzaci eh, od, pro vlastní podniky. A tady vidíme, že jde o historické zvyky, ale otázka, kterou kladu, myslíte si, že i tyto postupy jsou v souladu s moderním komunitárním právem? Nepůjdeme ku předu proti státům a tak, že budeme ohrožovat jejich eh, svrchovaná práva. Musíme postupovat společně. To, co se děje jinde ve světě, bude podporovat eh, hlavy státu a aby budovali Evropu obrany. Pokud hovoříme o offsetech nebo kompenzacích, to je specifická tradice v oblasti nákupu eh, obraného eh, materiálu. A je mým přesvědčením, že jsou to postupy, které jsou v rozporu se smlouvou a vyvolává to diskriminaci. Proč bychom se měli zbavovat efektivity, soutěže při veřejných zakázkách díky této zvláštní praxi offsetu. Já jsem řekl, že budu využívat času, abychom řádně aplikovali směrnici obranu a měli bychom skutečně ukončit tuto praxi, ukončit praxi, o které jsme zde hovořili. Uh, Děkuji a nyní pan Robert Rošvo. Pane dezignovaný komisaři, chci se vrátit k bodu, o kterém jste hovořil, který je hlavně bodem, který dlouhou dobu zaměstnává evropské instituce a motivuje celou řadu představitelů v Unii. Je to téma evropského patentu, je to naléhavé téma, protože v současné krizi potřebujeme eh, dynamičtější postup, pokud jde o malé a střední podniky, kterým schází prostředky v oblasti patentu. Jeden krok byl učiněn, rada schválila jednomyslné závěry, které se týkají budoucího nařízení, které upraví konečně jednotný patent a také vytvoří jednotný systém v oblasti vymáhání. A myslím, že je třeba jít velmi rychle. V této souvislosti přes konkrétní otázka. Vstup v platnost eh, Evropského patentu je podřízeno vstupu v platnost nařízení, kde tedy je otázka jazykového režimu. Jak chcete velmi rychle postupovat v této věci? Hovořili jsme o svrchovanosti Evropy, o schopnosti nebýt eh, subdodavatelem nebo ovlivněná v oblasti ekonomické. A to je nesnesitelná záležitost. Naše neschopnost se dohodnout na patentu. V návaznosti na pana Rošforu chci vysvětlit, že patent, který je ve 13 evropských zemích, to stojí desetkrát více než ve Spojených státech. 20 tisíc euro pro ochranu ve 13 zemích, tedy má, přinesl jsem si brýle, to nejsou mé brýle, je to zvláštní, to vyrábí podnik z Benátek, je to nesmírně ceněný výrobek ve Spojených státech, podnik, který to vyrábí, se nemohl dovolit vlastně požádat o patentovou ochranu. V Evropě jsou chráněni ve Spojených státech a postupně vlastně přicházíme o ekonomickou sílu. Takže jako vy jsem rád, že došlo k první fázi na radě ministrů, pane Rošfore, díky dohodě těsně před Vánoci o evropském patentu, kde vylučujeme ten jazykový režim, ale je to první fáze. Já vím, že španělské předsednictví, se kterým budeme pracovat, chce postoupit v této věci. A u té jazykové otázky chci navrhnout nařízení. Chci využít eh, technického pokroku v oblasti automatizovaného překladu, abych přesvědčil všechny členské státy, které ještě nejsou přesvědčeny, že bychom měli nalézt eh, v obecném zájmu schodu. A vedle toho je, je to také otázka eh, soudního vymáhání Měli bychom to doprovázet tedy evropského, evropského patentového soudu, kde se to netýká pouze nás, ale je to i Švýcarsko, které se to týká. Já bych chtěl navázat v této věci. Víte, že existuje Evropský patentový úřad, který vlastně, i když je to velmi neuspokojivé, zajišťuje určité fungování v této věci. A po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy a uznání eh, právní subjektivity Evropské unie je možnost, aby Evropská unie vstoupila do Evropského patentového úřadu, což by umožnilo globální vstup celého území Unie do této instituce. A usnadnilo by to práci tohoto úřadu. A Evropa by mohla zajistit koordinaci mezi evropským patentem a komunitárním patentem. Jste pro vstup Unie do Evropského patentového úřadu? Ano, pokud to vyřeší ten problém. Ale já vám naslouchám a vy máte větší zkušenosti v této oblasti než já, takže se opřu váš názor, ale není to tak úplně jasné z právního hlediska. Já vím, co dělá Evropský úřad, pro patenty, tam 600 lidí, kteří dobře pracují, ale je to právně složitější než to, co vy říkáte, alespoň podle studie, kterou jsem si nechal zpracovat. Vstup eh, nebo přistoupení k úmluvě předpokládá příslušnou pravomoc z hlediska unie. A bylo by jistější, abychom měli předběžně dohodu o evropském patentu. Takže já si přeji, abychom společně dospěli k rozhodnutí pro Evropu. Byla by to první fáze a z hlediska právního s výhradou ověření právě po této schodě na evropském patentu budeme mít možnost získat veškerou efektivitu z tohoto přistoupení k umluvě. Thank you very much. Děkuji vám. Bohužel jsem byl zatím příliš schovývavý. Mám ještě tři řečníky a naši kolegové za finanční služby jsou už velice natěšení, aby se pustili také do eh, tázání. Takže prosím, musíme to teď zpřísnit. Paní Malgořet Hanslik. Děkuji vám, pane předsedo. A vítám tady kandidáta na pana komisaře. Doufám, že že eh, tlumočení je v pořádku, že slyšíte tlumočníky. Je mi skutečně potěšením, že s vámi mohu dnes hovořit. Hovořil jste o vlastně oživení vnitřního eh, plánu, možná oživení vnitřního trhu. A jedna věc, která mi velice leží na srdci, je otázka malých a středních podniků. Neboť oni jsou potenciálně hlavní hnací silou evropského úspěchu. Bohužel velmi často jsou nejvíce postiženi čímkoliv, co se nepovede. Takže jaké oblasti trhu by se měly zlepšit, aby se malé a střední podniky mohly lépe rozvíjet a aby mohly více těžit z trhu samotného? A jaké výhody jim můžete nabídnout? Paní Hanzlik, děkuji za zmínku o této záležitosti. Znovu zajistit, aby si občané a podnikatelé přisvojili evropský trh, protože mají často pocit, že tento trh existuje pouze pro velké podniky, velké skupiny. Já si myslím, že to není pravda. 90% podniků Evropské unie jsou malými a středními podniky. To představuje 70% evropské zaměstnanosti. To je také cílem iniciativy Better Regulate, tedy snížit administrativní zátěž pro malé a střední podniky. Hovořil jsem o úsporách, které máme v plánu umožnit. Je to také cílem Small Business Act, schváleným v, ro- v červnu 2008, s jasným politickým programem pro malé a střední podniky, což patří do mého případného portfolia. Významné kroky, které by měly být pro Small Business Act, ze všeobecnění zkoušky Small Business, zjednodušení poskytování určitých forem pomoci, kodex optimálních postupů a záležitost, kterou zná dobře pan předseda Léne, který se tomu velmi věnoval, tedy Evropská soukromá společnost, to ještě tedy nebylo dotaženo statut této společnosti. A já chci usnadnit život malých a středních podniků a chci zjistit, zda náklad určitých eh, právních informací, například zveřejnění účtu, které je povinné, například jednotné kontaktní místo. To je velmi důležité téma a já si přeji, aby jednotná kontaktní místa, ať je to jedno místo v celé zemi nebo v regionu. Neměli bychom posílat eh, malé podniky z jednou řadu do druhého. To chci konkrétně učinit. Děkuji. A nyní pan profesor Corriere de Campos. Děkuji, pane předsedo. Pane Barnier, eh, samozřejmě, že nepochybujeme o vaší kapacitě kompetenci a motivaci, abyste navštěvoval země a regiony. Vzpomínáme si na vaši návštěvu v chudé obci na Azorech, kde občané žijí vlastně pouze z rybolovu. Musím říci, že směrnice o službách, kterou jste zmínil, pro nás není dobrým příkladem pro vnitřní trh. Řekl jste, že kompetence jsou tam rozděleny mezi 13 komisařů, musíme dojít k nějakému řešení. Do jaké míry jste připraven hovořit s parlamentem proto, aby nedošlo k fragmentaci v kompetenci, kde je tolik kompetencí? A dále otázka, kterou už jsme zmínili, a sice otázka kvalifikací. Když se podíváme na to, kolik členských států tam postupuje váhavě, jak můžeme věci dát do pohybu? Máme vyvíjet eh, tlak na země nebo zprávu o pokroku? Co si to představujete? Eh, eh, já jsem na návštěvu Azor nezapomněl. A pokud si to budete přát, pokud mi svěříte vaši důvěru, budete mít komisaře, který se bude i nadále zajímat o ultraperiferní regiony. Evropská unie je přítomna ve všech evropských oceánech, což je z hlediska diverzity dobrodění. A já budu věrný svému závazku vůči ultraperiferním regionům. V rámci kolegia a kolegium se liší od vlády. 13 komisařů má na starosti 1600 eh, právních norem souvisejících s vnitřním trhem a budeme pracovat kolegiálně. A každý komisař má svůj kabinet, svůj tým a sleduje práci kolegů. A já budu obezřetný a budu vlastně takovým hlavním dozorcem nad eh, vnitřním trhem a budu se zabývat těmito otázkami. Pokud jde o vlády, vy jste hovořil o dvou směrnicích, tedy směrnice o profesní kvalifikaci a o službách. To bylo odhlasováno parlamentem, tedy vy říkáte, že je v rozporu s vnitřním trhem. Pokud není špatně, pokud je špatně aplikována nebo není aplikována, a pokud ji budeme řádně využívat, tak není v rozporu s vnitřním trhem, je pozitivní, ale musí být naplněna. A proto budu postupovat eh, osobně, budu přesvědčovat členské státy a také regiony, aby uplatňovali řádně tuto směrnici a také ji vyhodnocovali. Já jsem otevřen myšlence hodnocení těchto předpisů. Já jsem říkal, že, si chci, že se chci osobně seznámit se situací v každém členském státu. And then the last speaker. A na závěr ze zelené pan Kanfen. Dobrý večer, pane Barně. Jsem tady. Vy jste zmínil ve svém úvodu boji proti sociálnímu dumpingu. Chci, abyste vaše záměry v tomto směru upřesnil. Znamená to, že se můžete před námi zavázat, že nebudete předkládat za vašeho období zásadu země původu, pokud se ukáže jako negativní pro zaměstnance. Zavazujete se že v rámci kolegia komisařů navrhnete vyhodnocení směrnice o vysílaných pracovnicích, která v terénu vyvolává kritiku odboru. A také bych chtěl vědět, jaká je vaše analýza eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věcech Laval a Viking. Podporujete judikaturu soudního dvora a chcete navrhnout další iniciativy, aby tedy právo bylo vykládáno jinak. Pane Kanfine. Ano, jsem otevřen a já jsem již odpověděl na jinou otázku. Jsem otevřen objektivnímu hodnocení eh, návrhu, které jsou právních norem, které jsou využívány. A jde-li o návrh o vysílání pracovníků, ano, odpovídám ano nebudeme zahajovat opět eh, starou diskusi. Dobře vzpomínám na diskusi o zemní původu. Já nemám v úmyslu, a já jsem to řekl od začátku, a vážil jsem každé slovo, každou čárku. Nemám v úmyslu eh, své jméno a svou činnost eh, zasvětit sociální regresi jsem připraven zajistit, aby vnitřní trh byl nástrojem lidského a sociálního pokroku pro spotřebitele, pro občany, pro malé a střední podniky. A pokud je judikaturu soudu, tak existuje. Soudy, rozhodnutí soudu jsou zde, budeme je hodnotit, ale nebudu se pouštět dále, než je podrobně proskoumám. Well, thank you very much. Já vám skutečně velice děkuji. Děkuji designovanému komisaři za velmi e, ucelené vyčerpávající odpovědi a za to, že vaše dotazy byly stručné a věcné. A nyní bych chtěl vyzvat pana Barněho, aby případně pronesl velmi krátké závěrečné prohlášení, ale prosím ne déle než minutu. A tímto způsobem bychom uzavřeli tu část jednání. Pane předsedo, já jsem nechtěl prodlužovat mé vyjádření, už jsme překračoval, překročili svůj, svůj čas a ten čas, který patří druhé části našeho slyšení. Já jsem eh, pečlivě vážil slova a věty, které jsem řekl na začátku. Já uzavřu takto tuto část slyšení. Chci, aby lidé byli znovu v jádru budování evropského vnitřního trhu. Tento trh, a já to zopakuji v jiné souvislosti, pokud hovoříme o finančních službách, tento trh musí sloužit mužům a ženám, lidem. A to je mé přesvědčení. A to budu dělat ve spolupráci s parlamentem, kde nacházíme různé důrazy, ale mnoho zkušeností, mnoho inteligence. A jsem připraven se vrátit do vašeho výboru, pane předsedo Harbre, kde jsem strávil mm, řadu konstruktivních a zajímavých měsíců. A chci bez nostalgie, politiku z nostalgie nelze dělat, ale mám dobré vzpomínky na práci ve vašem výboru. Thank you very much. And... Uh, Děkuji. A nyní paní Bos převezme uh, předsednictví další části. Okay, everybody, um, I'll... No tak dámy a pánové, já budu hovořit navzdory tomu hluku při odcházení. Prosím vás, snažte se stišit, protože máme trochu spoždění Já chci poděkovat Malcolmovi za to, že nakonec, na konci ty eh, otázky trošičku zkrátil, že to trochu tlačil. Nedostává se nám času takže prosím vás, také tu máme takový margin call na jakékoliv dodatečné vteřiny. A pane Barně, vítejte jménem výboru Econ. A nyní hovořím jenom já. Vy ostatní nemusíte nic říkat. Takže pane Barně, vítejte mezi námi. Vy jste zmínil jakousi únavu eh, ve vašem úvodním projevu. A pokud se podíváme na finanční služby, na všechny ty návrhy, sliby G20 a různé revizní doložky, tak je asi 50 legislativních položek, které se e, valí na nás v brzké době. A to je vlastně dvakrát více ještě, když do toho připočítáme komitologii. Já vám nyní předám slovo k vašemu úvodnímu projevu ale jenom bych chtěla potrhnout tři body a případně mi je pak můžete potvrdit. V průběhu finanční krize tři komisaři zodpovídající za hospodářské a měnové otázky, finanční trhy a hospodářskou soutěž musí eh, úzce spolupracovat. A má se za to, že tato spolupráce bude pokračovat. Výbor pro hospodářské otázky má e, zodpovědnost za všechny tyto záležitosti a chce se účastnit tohoto propojování politik. Doufám, že můžete stvrdit závazek sám za sebe této systemického začlenování výboru Ekon do tohoto portfolia. A ve vašem písemné odpo- odpovědi jste řekl, že provedete hodnocení dopadu o všem, co je ve vašem mandátu, co budete navrhovat. Chcete také hodnotit kumulativní dopady pokrizové finanční, eh, programu pokrizové finanční legislativy, zvláště v případech, že jsou to návrhy, které jsou vzájemně propojeny. A za třetí, Velice mě zajímá, co jste zmínil v písemném příspěvku, nový rámec pro spolupráci s poslanci Evropského parlamentu a výbory. To znamená, že by, měla být, že by to mělo být více interaktivní. To by nám pomohlo zvládnout ty předpokládané objemy finanční legislativy a také by to trošku ulevilo tomu tlaku harmonogramu, který máme od G20. Takže doufám, že vás tady uvidíme v parlamentu více, ještě v neformální fázi eh, přípravy legislativních, eh, legislativních nástrojů, kromě samozřejmě expertů z členských států. Takže to jsou určité podněty, eh, které vám předám i písemně, abyste měl čas se na ně vzpomenou, tedy až se dostaneme na konec. Měl jsem pět minut na nějaké úvodní připomínky, jak víte. Já, já vím, kde je tlačítko vypnout, takže vám tímto předávám slovo, pane varně. Chair, eh, for giving the floor. Děkuji za udělení slova, paní předsedkyně. Právě jste řekla velmi jasně, že bez finančních služeb nebude konsolidace na velkém trhu a není to místo pro žádnou únavu. Procházíme nejvážnější hospodářskou krizí v posledních let a bez rychlého zásahu měnových a politických orgánů, zvláště orgánů Evropské unie, včetně Evropské centrální banky. Banka by z banka po bance selhaly, zkrachovaly. Měli bychom obrovskou krizi a poté stále se prohlubující recesi. A to by sebou obnášelo i velké sociální následky. A tohle ještě zhoršuje a prohlubuje další formy krizí, včetně potravinové krize, která již nyní ovlivňuje miliardu lidí. A kromě toho samozřejmě další třeba ekologické výzvy. Je jasné, že poučení z krize je také také eh, středem vašeho zájmu. Vytvořili jste dokonce zvláštní výbor. A nyní paní předsedkyně, dámy a pánové, jak řekli vedoucí představitelé v Pittsburghu, musíme obrátit nový list eh, a nechat za, daleko za sebou období nezodpovědnosti. Musíme přejít k transparentnosti, odpovědnosti a to musí být základem nového finančního systému. Tato krize je příliš vážná na to, abychom mohli jenom předstírat, že budeme reformovat. Ta reforma musí být skutečná. Žádný trh, žádný finanční aktér, žádný produkt, žádné území by již nemělo mít možnost uniknout působnosti finančního dohledu. A Angela Merklová v podstatě nastolila stejný požadavek. My implementujeme eh, doporučení G20 a to velice rezolutně. A Evropa musí eh, být v čele tohoto úsilí, samozřejmě bok po boku našich partnerů. My očekáváme od nich stejné odhodlání. A já věnuji čas a energii tomu, abychom rozvíjeli dobré vztahy s našimi hlavními partnery v rámci G20. Toto je tedy ta cestovní mapa, žádná jiná neexistuje. Dámy a pánové, musíme provést reformu dohledu, aby Evropa byla prvním světovým regionem, který vyčerpá poučení z krize. A tady chci vyzdvihnout skvělou eh, práci Žáka de la Rosière a jeho týmu. A budeme věrni této činnosti s kolegou Oli Renem. Musíme také stanovit eh, správný přístup k regulaci alternativních fondů a já vám předložím návrhy o pravidlech, o důvěrhodnosti bank a také o kapitálové přiměřenosti. Také vám předložím iniciativy o eh, derivátech a vytvoření tedy kompenzačních komor. Chci důkladně proskoumat eh, směrnici o zneužití trhu a nevyhnu se obtížným tématům, jako jsou eh, sankce a short selling. Solventnost 2, revize směrnice o trzích finančních nástrojů, účetní normy, normy pro audit, eh, penzijní záležitosti. To, to vše, tím vším se budeme zabývat naše ekonomiky potřebují trhy. Je štěstím, že Evropa může mít eh, výkonný a diverzifikovaný finanční sektor, že máme velké podniky, máme novátorské trhy v oblasti finančních produktů a uznávané know-how. Chci se s vámi podělit o jedno přesvědčení. Naš finanční sektor bude konkurenceschopnější s dobrými pravidly a s těmi výhodami, které jsem zmínil, náš kontinent bude mít trvalé výhody v světové hospodářské soutěži, pokud se mu podaří mít inteligentní finanční regulaci, která zhodnocuje stabilitu a podporuje inovaci. Ekonomika nemůže fungovat jinak než se zdravými finančními trhy, trhy, které slouží ekonomice. A ne naopak. Je to předpoklad pro to, aby občané si opět přisvojili svůj vnitřní trh. Tyto oblasti vyžadují z naší strany ambiciozní, kolektivní a koordinovanou odpověď. Navrhl jsem, abychom spolupracovali, aby evropský finanční sektor byl výkonnější, pro, transparentnější, lépe kontrolovaný. Navrhuji vám vnitřní trh finančních služeb, který, který byl integrovanější, který byl nabízet eh, ekonomickým subjektům jisté, otevřené a trvalé prostředí. Navrhuji, abychom společně uvažovali o tématech, která zajímají spotřebitel a malé a střední podniky, hypotéky, větší výběr bankovních karet, kdy se budeme opírat o SEPu, lepší přístup malých a středních podniků na trh. A mé třetí přesvědčení je, že nevystoupíme se do krize tak, jak jsme do ní vstoupili. Musíme využít veškerá ponaučení, zejména pro budoucnost, a tím končím. Musíme budovat a já zahájím s vámi tuto stavbu. Musíme být schopni předvídat a pokud je to nezbytné řešit krize, které jsou před námi. A takto, paní předsedkyně, nad rámec toho, že bychom pouze chtěli napravovat finanční krize, Evropa bude schopna věnovat svou energii a své prostředky budování výkonného průmyslu, budovat boj proti klimatickým změnám a boj s demografickými výzvami, jakož i s mírem a spravedlností ve světě. Nyní jsem připraven opět na vaše otázky. Děkuji. Netleskejte příliš dlouho. A nyní se dostaneme k prvnímu kolu otázek za skupiny. Jean-Paul Gozes za EPP jako první. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. To, že jsem koordinátorem VP, znamená, že mám tu radost a čest zahájit palbu otázek. Nejdříve vás chci přivítat v našem výboru a chci vám říci, že skrze váš výčet jste vlastně připomenul, nakolik je tento výbor zapojen do jednotlivých záležitostí, protože jsme věděli ještě před vypuknutím krize, jsme byli schopni sdělit komisi, že něco je třeba udělat. Nebyli jsme vždy slyšeni, možná až opožděně. A chtěl bych také, pane komisaři, když jsem viděl vaši rozhodnost v jednotlivých tématech, chtěl bych také vědět, jak eh, předpokládáte eh, vlastně sdílet eh, obavy našeho výboru, pokud je o tato témata. Pane Gozesi, děkuji za vaše vyjádření budeme spolupracovat. Komise pod, potřebuje přidanou hodnotu parlamentu i v otázkách, o kterých budeme mluvit, jako jsou hedge fondy nebo bankovní dohled a v celé řadě oblastí, kterými se budu zabývat, čím se již odcházející komise zabývala. Budu se opírat o výbor Ekon a také o expertní kapacity. Budu se opírat o vaše zkušenosti. Řada z vás přichází z podnikové sféry, z bankovnictví. Víte, o čem hovoříte? Komisař neví všechno, i když má své přesvědčení. A tým velmi kvalifikovaných spolupracovníků v generálním ředitelství vedeným panem Holmquistem a Davidem Wrightem v oblasti finančních služeb. Tedy já se budu opírat o tyto kapacity, jak mi to doporučila Sharon Bowles, abychom tvořili dobré zákony, dobré normy. A nepochybujte o tom, že přijdu mezi vás tak často, jak to bude potřeba. Budu také samozřejmě spolupracovat s radou. Ale toto je můj stav mysli a to je důležité. Ve chvíli, kdy jsem připraven, paní předsedkyně, a já vám poskytnu více času, máme tu konzistentní balíček před sebou a jako v jiných oblastech jsem připraven provést skutečné hodnocení tohoto legislativního balíčku. Pane komisaři, Hovořil jste o ekonomické užitečnosti finančních služeb. A právě v tomto duchu pracujeme. Chcete jít ještě dále? Chcete také hovořit o spekulaci, pokud jde o, o nerostné suroviny? O co se opírá spekulace, o které hovoříme dva, tři roky v oblasti nerostných e, surovin? Nehovořím o ropě, ale hovořím o spekulaci, pokud je možné ji dokázat. Tato spekulace by byla skutečně skandální, pokud jde o suroviny v oblasti eh, zemědělství. Eh, miliarda lidí trpí hladem. Jedna z nejchudších zemí na světě, Haiti, dnes eh, trpí i z jiných důvodů. Já jsem viděl televizní pořád asi před rokem, v době, kdy vypukl hladomor. A ženy na Haiti krmily děti e, vlastně bahnem s olivovým olejem. Byly to takové placky z bahna. A to není odpovědné. Pokud jsme politiky, musíme proti tomu bojovat. Tedy práci, kterou rozšíříme v oblasti derivátů, protože spekulace souvisí s deriváty na základě surovin budeme se zabývat skutečně transparentností v této oblasti a budeme bojovat s spekulativními pohyby u surovin. Nyní, pan Polman za socialisty a demokraty. Pane Barniere, já i jménem socialistů a demokratů vás tady srdečně vítám na tomto slyšení i za náš výbor. Říkáte, že Evropa musí být vůdčí silou říkáte, že nemáme jen opravovat, ale jednat s ohledem na nové finanční trhy, na nové směřování finančních trhů. To slyšíme rádi, vůbec nepochybujeme o vašem či etické orientaci, ale chceme vědět, jestli máte společně s námi sílu vše uskutečnit v praxi, Hovoříme o tom, že v první řadě musíme posílit dlouhodobý rozměr finančních trhů. Jaká konkrétní opatření, jaká konkrétní, jaké konkrétní záměry, tedy nejen k opravám, eh, máte pro příští roky, abychom zabránili další krizi a abychom zaručili dlouhodobou orientaci finančních trhů ve prospěch reálného hospodářství? Eh, Pane Bulmane, já budu mít snahu jednat, o tom nepochybujte, já jsem to řekl jasně. A vážil jsem každé slovo, které jsem zde řekl. Je tu skutečně závazek z mé strany, nebudu jednat sám. Budeme mít eh, důvěru a podporu předsedy Baroza a řady kolegů. Pan Almunia, pan Ren, s nímž a s dalšími budu spolupracovat eh, v těchto věcech. Eh, načerpat veškerá ponaučení. A první ponaučení je, že je třeba chápat, abychom mohli jednat, jednat na správné úrovni eh, s nástroji dohledu, které budou efektivní a s mezinárodní koordinací, kterou potřebujeme. A ty velké hlavní oblasti pro zmírnění dopadu bohužel pravděpodobných budoucích krizí je právě v této oblasti. Zvládnout a poznat těchto 600 tisíc miliard dolarů, které obíhají v oblasti derivátů ve světě. Hovořím o shortsellingu také. Já, je třeba to chápat a je třeba postupně normalizovat tyto produkty. A to je věc, teda je, to je věc, kterou je třeba v Evropě otvírat bez eh, naivity, ale rozhodně, pane Bulmane, odpakuji, pokud finanční sektor, který potřebujeme pro financování ekonomiky, pokud bude tento sektor inteligentně regulovan, já jsem hovořil o pertinent regulation a and effective oversight. Slova jsou důležitá. Takový sektor bude konkurenceschopnější než jiná odvětví ve světě, která nejsou, nemají tak pevné základy. Ale budu hovořit ještě o prevenci krizí v budoucnosti. Pane Barně, děkuji vám za odpověď, ale chci ještě jednu konkrétní odpověď. Budeme zde mít konkrétní návrh k derivátům bez výjimky. Dostaneme nějakou směrnici o kapitálové přiměřeně 4, ve které budou implementovány praktiky, které se osvědčily například ve Španělsku a zažijeme situaci, že Evropa zaujme vedení při transakční dani. Postaráme se o to, aby eh, ti, kteří, financo, kteří způsobili krizi, aby nám také pomohli najít cestu z té krize, aby nám pomohli financovat cestu krize. Nemůžeme přece pomáhat bankovnímu sektoru, celý svět, aby z toho skr- zkrachoval a potom se tvářit, že se nic nestalo. Na réponse est oui, monsieur. Má odpověď je ano, pane Bulmane. Uvidíte po CRD3 a chci vyzvednout práci paní McCarthy CRD 4, budoucí směrnice na konci tohoto roku. Pan Karas eh, se velmi kompetentně tím bude zabývat a to se dotkne celé řady oblastí. Dejte mi několik dnů, abych eh, pronikl do veškerých technických otázek. Já se s tím samozřejmě vyrovnám, tedy kvalita rizik v oblasti likvidity, eh, kvalita vlastních zdrojů, tedy kapitálová přiměřenost. A samozřejmě budu pokračovat v úvahách o zavedení tzv. leverage ratio. Je třeba uvažovat o tom konzistentně, pokud je o to, co se děje jinde ve světě, abychom dospěli k příslušným adekvátním normám. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní za paní Gulard. Hm. Děkuji. Nemáme důvod pochybovat o vašem nasazení, snažíte se to dokázat, ale já bych chtěl položit zásadní otázku, protože vy sám jste hovořil o pokušení e, národní izolace, což existuje v Evropské unii. A to by mohlo bránit vaší snaze o reformy, například pokud je o finanční dohled. Budeme hovořit upřímně, jsme tu proto. Eh, vaše jmenování vyvolalo spory, zejména ve Spojeném království, opírající se o vaši národnost. A ty spory jsou velmi vzdálené komunitárnímu duchu. Triumfalismus eh, francouzského prezidenta eh, nebyl příliš blízký komunitárnímu duchu. Výsledek je, že vedle vás stojí generální ředitel, jehož osobní kvality nejsou předmětem sporu, ale který byl vybrán kvůli jeho pasu přičemž jeho předchůdci nesklamali. To je zásadní otázka pro komunitární Evropu. Vybírají se lidé podle národnosti, podle pasu a budete odolávat politické moci ve Francii a tlakům z Londýna. Budete prosazovat komunitární zájmy a tady nejde o federalistickou ideologii, ale důvod je, že celý svět očekává evropskou reakci a ta reakce bude důrazná pouze pokud budeme jednotní a budeme působit ve společném zájmu. Děkuji, pane designovaný komisaři. Paní Gulár, nejdříve ano, celý svět očekává a já myslím, že musíme vést. Já jsem to již řekl je třeba dát trvalou výhodu našemu finančnímu sektoru oproti dalším regionům, pokud budeme schopni inteligentní regulace a načerpání poučení. Je to závažná otázka a já také takto odpovím. I když jsem při svém jmenování slyšel a četl, co se říkalo, získal jsem takový horalský klid za ta léta. Blíží se to možná britskému postoji, britské flegmatičnosti. Ale ještě se mi to úplně nepodařilo. Vážněji, budu přísahat, chcete-li, budu přísahat před Evropským soudním dvorem. A francouzský politik není zvyklý takto přísahat. A pokud chcete důkaz, já už jsem to jednou zažil, já, a můžete si ověřit, jak jsem tuto přísahu dodržel za pět let. Hájil jsem evropský obecný zájem a jde o čest komisařů, abychom kolegiálně vyjádřili tento společný evropský zájem. A je to o to náročnější, když vidíme brutálnost světové krize, ze které musíme čerpat po naučení. Takže se nebojte, paní Gulár. Budu obklopen kvalitními úředníky. Říkáte, že nesklamali, pan eh, Rice, u pana Rice je to mnohem výraznější. Já se zase aby jejich eh, zásluhy byly odměněny. On nebude, to nebude britský generální ředitel, bude to Evropán, on to prokázal a mně už se to stalo. Když jsem byl poprvé komisařem, tak jsem měl britského generálního ředitele a bylo to pro mě dobré a pro něj taky. To jsou evropští úředníci, kteří jsou vázáni stejnou přísou jako my, tedy pracovat pro obecný zájem Evropanů. Já nebudu přijímat pokyny ani z Londýna, ani z Paříže, tím si můžete být jistá. Děkuji, pane komisaři. Možná nemáte britskou flegmatičnost, ale určitě humor. Pokud je o rozmělnění projektu, který se týká finančního dohledu, Rada ECOFIN Eh, něco předložil na začátku prosince. Měl jste prohlášení čtyř politických skupin tohoto výboru. Jste rozhodnut eh, skutečně hájit komunitární přístup a řešení, která jsou správná pro vnitřní trh, i když se znelíbí těm či o něm. Nevím, jestli mám smysl pro humor, ale i v této oblasti možná mám práci před sebou. To je dobrý příklad přidané hodnoty parlamentu, kterou potřebujeme. Rada dospěla v prosinci k dohodě, což je pozitivní krok. Nebudeme provádět dohled na evropské úrovni, nebudeme rozvíjet tuto činnost proti vládám, ale s vládami. Já strávím mnoho času s kolegy, abych je přesvědčoval o společné ambici v této oblasti při přihlédnutí k jednotlivým eh, důrazům a citlivostem. Paní Gular, já vám neřeknu méně než to, co je v původním textu komise. Já vám neřeknu méně. Snažme se se vrátit k tomuto textu. Tolik mohu říci. Thank you very much. Děkuji vám. Není pan Kamfan za zelené. <coughs> Euh, Pane, Pane, Pana Barně, já jsem si opět eh, poslechl před tímto slyšením část slyšení pana McCreevyho, vašeho předchůdce. A zaznamenal jsem odlišný tón. Avšak jsem překvapen, když eh, vypočítáváte směrnice, které chcete navrhnout eh, parlamentu a radě. Máte CRD 4, což je vlastně Bazilej 2, že to není žádná evropská iniciativa. OTC už je na stole, balíček o dohledu je na stole, MIFID. To jsou všechno projekty, které už jsou v programu komise. Chci vědět, zda změna tónu se také promítne do změny legislativního programu. A nejenom, že budete opakovat eh, minulé závazky vašeho předchůdce. Existuje tedy alternativní program zdanění eh, tedy finančních transakcí, na to se ptal pan Bulman, na to jsem odpověděl, ochrana investorů jako ve Spojených státech, otázka kontroly finančních služeb eh, v daňových rájích. O tom jste prostě zatím nemluvil. Pane Kamfa, musíme pracovat eh, seriózně mm, nad eh, seriózními, vážnými tématy. A moje cestovní mapa je jednoduchá, je to cestovní mapa G20. A pokud eh, hovoříme o tom, co prováděl pan eh, de la Rozia na žádost pana Baroza, tady jde o návrhy pana de la Rozia. Nemusíme se stydět za legislativní práci, která běží. Samozřejmě, stále více, ale mělo by to být také stále lépe. Začněme tedy První část mého mandátu bude řádně naplnit. Mluvíte o crd čiže je to Bazilej. Ano, tak udělejme alespoň toto. Je to otevřený text a já se tím budu zabývat, budu-li komisařem a naplňme eh, tento návrh větším obsahem. Kotační instituce. Víme, jaká je jejich obrovská odpovědnost eh, v souvislosti s krizí. Já vítám práci pana Gozese, CRD3. Tady jsem zmínil paní McCarthy, dohled, eh, MIFID. Tedy půjdeme ještě dále. Posílení eh, kapitálové přiměřosti, deriváty, kompenzační komory. To, je, to jsou všechno strategické otázky zneužívání trhu. O tom jsem mluvil, o sankcích, o short sellingu. Tím to neskončí. Nebudu, nechci jenom eh, být dobře hodnocen za slyšení, ale musím se seznámit s tím, s tím, čem se ještě neseznámil. Musím se setkat eh, se subjekty ve Frankfurtu, v Paříži, v Londýně, v Madridu. Uh, nad rámec toho, co jsem se zmínil, musím si vybudovat svůj program a žádné ponaučení z krize nenecháme stranou. Que pensez-vous des, des dark pools euh, issus d'une des directives de votre prédécesseur Co si myslíte o výsledcích eh, vašich eh, předchůdců? O těch eh, takzvaných dark pools? Já tady, my jsme byli svědky toho, že tyto dark pools se množí. V, banc, v bankách rostou již nějakou dobu. A budeme se na to muset pochopitelně podívat. A vzhledem k tomu, že budeme muset ten text ještě revidovat v nadcházejících měsících, tak já se zamyslím nad tím, jak tuto věc náležitým způsobem ošetřit. Myslím si, že je to velice důležité a musíme svědět, co se vlastně v této oblasti děje. 85 až 90 veškerých finančních pohybů, které souvisí s derivativy, nejsou v podstatě podrobeny žádné přímé kontrole. Nemáme o nich informace, nejsou nikde zaznamenávány, tudíž musíme jednat eh, v co nejčirším kontextu, tak abychom eh, ty e, poměry trošku změnili. A tak to budeme řešit i otázku Dark Pulse. Děkuji vám. A Nyní pan Swinburne za ECR. Paní Swinburne, děkuji. Jakožto jsem první britská koordinátorka, která bude hovořit a já se rozhodně nebudu řídit žádnými národními ohledy. Ale moje otázka se spíše týká technických otázek. Vzhledem k tomu, že máte rozsáhlé zkušenosti z minulosti a také z vašeho působení jako ministra a také jako poslanec tohoto parlamentu, mohl byste nám něco říci o odpovědnosti a spolupráci ve vztahu eh, k nové do architektuře finančního dohledu? A to zejména, jak vnímáte ty tři or- evropské orgány dohledu a jejich spolupráci a která z nich by měla být v čele, kdyby se objevil nějaký problém, který se bude dotýkat více než jedné z nich. A pokud jde o předseda, předsedu ESA a e, tak komu by měl být přesně odpovědný a jakou vidíte roli pro komisaře a také pro Evropský parlament? Madame Swinburne. Paní Swinburne. Takže vy hovoříte o dohledu, což je samotným jádrem této záležitosti a vyplývá to z návrhu Dela Rosie. To je něco, co mám také na agendě, je to v tom plánu cestovním a je jasné, že to musí vycházet se znalostí, které mají orgány národního dohledu. Již několik měsíců se, několik týdnů se tím zabývám. Myslím, že je to dobrá pragmatická volba a že bychom měli vycházet tedy z práce těch národních domácích orgánů dohledu v oblasti bank a e, pojišťovacích institucí, protože oni mají vlastně nejblíž k té realitě finančního sektoru. A myslím si, že by bylo dobré pak sjednotit e, toto úsilí úsilí tak, aby ty, máme tu ty tři orgány, které budou e, vytvořeny a e, nyní máme vlastně CEOPS, který již existoval, máme společný eh, výbor, který řeší přeshraniční otázky, které jsou relevantní vůči těmto třem sektorům. A kromě toho tady komise vzala v návrzích potaz tento eh, nadnárodní rozsah dohledu. Budeme mít společný výbor, který zajistí skutečnou spolupráci a ucelenost eh, kroku v rámci tří agentur. Vy se ptáte na to, co se bude dít, pokud mezi nimi nastanou nějaké neschody. Musíme dát orgánům dohledu eh, závazné pravomoci tak aby v případě krize nebo nějaké mimořádné události mohli uplatňovat komunitární právo spravedlivě a řešit ty rozdíly mezi jednotlivými systémy eh, dohledu. Za nějakou dobu potom přeskoumáme, jak to funguje a uvidíme, jak tento pragmatický přístup eh, bude účinný. Děkuji. Ještě další doplňující otázka. Někteří členové výboru již řekli, že by preferovali jednotný orgán dohledu. dohledu. Myslíte, že by takovýto jeden jediný jednotný orgán byl uh, výhodnější i z hlediska odpovědnosti? Jestli myslíte jednotný, který vlastně sjednocuje ty tři podle těch jednotlivých sektorů, že by to byl jeden jediný orgán, nebo jeden jediný, který by měl dokonce zrušit ty národní eh, orgány dohledu. Já nevím přesně, kam, eh, jak se na to vydíváte, ale je jasné, že v některých zemích existuje jeden, v některých jsou tři, a to nemluvím o Spojených státech, kde jich je spoustu podle jednotlivých eh, států, států amerických států, ale eh, kvalita dohledu eh, to není nutně dáno tím eh, institučním rámcem. Čili to samotné sjednocení není to, co přinese tu kvalitu, ale spíše jde o to skutečně pracovat na kvalitě těch vstupů, těch informací. Musíme eh, také pracovat na dobré koordinaci mezi těmito orgány dohledu, aby eh, postupovali jednotným způsobem. A myslím, že to možné je. Děkuji. A nyní pan Šuntis Zakue. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane Banie, vítejte. Vítejte zde na slyšení. Rád bych poukázal na to, že jsem dosud dokázal ocenit všechny vaše snahy o konkrétní odpovědi na konkrétní otázky. A z toho důvodu bych nyní rád položil otázku o tom, co si myslíte o privatizaci a konkrétně co se týče služeb ve veřejném zájmu. Jaké jsou vaše názory? Jsou tady už existující předpisy pro privatizaci například oblasti telekomunikace, aby se uspíšila privatizace v Řecku? Máme zde několik balíčků už, ale nemáme žádnou veřejnou soutěž. Nezamýšlela to směrnice z roku 2004? Nejsou tedy naplňována práva. Moje otázka, máte nějaká konkrétní opatření pro uplatňování směrnice v oblasti, o které jsem hovořil? Euh, Pane Šuntis, Komise musí pochopitelně respektovat svrchovanost jednotlivých států a subsidiaritu v rámci pravidel, které chceme společně uplatňovat. A nemohu vám říci, že budeme buď zakazovat nebo podporovat privatizaci v té či oné zemi podle vlád, které jsou buď levicové nebo pravicové, které mají velice rozmanité politiky, což vychází samozřejmě, na což mají právo v rámci svrchovanosti. Ale vy zřejmě se ptáte na nějaký konkrétní případ, a to případ Řecka a privatizaci části telekomunikačního sektoru. Já jsem se tímto zabýval a uvědomuji si, jaké ty implikace, které to má v Řecku, a z hlediska například systému ehm, penzijního zabezpečení, protože tady jde o nějaké veřejné finance. Čili otázkou je, co v podstatě zbyde na e, tyto služby Eh, veřejného zájmu, ale zatím nemohu na to detailně odpovědět, potřebuji ještě více analýzu, ale každopádně je to něco, co budu brát velice vážně a v rámci své působnosti v komisi se budu neustále snažit zajistit, aby komunitární legislativa byla náležitě implementována a rovněž v nadcházejících pěti letech budu velmi silně hájit drobné středatele a e, vůbec všechny evropské občany. Chci usnadnit přístup k informacím pro středatele i pro občany jako takové. A mezi našimi návrhy, které se eh, chystají, tak jsem zmínil právě otázku bankovních karet, hypoték, ehm, vůbec celou problematiku půjčování a ehm, bankovních účtů. Já myslím, že tady jsou otázky, které se budou těšit velkému zájmu občanů veřejnosti. Pane Barnie, mám jednu dodatečnou otázku. Chci mluvit o případu, kde byla omezena práva tisíců nebo milionů osob. A sice část svých příjmů museli odevzdat, vlastně svěřili řeckému podniku DOT. Moje otázka je následující. Zamýšlíte konkrétní opatření, aby se v této oblasti použilo evropské, použila evropská legislativa, to přece není vůbec sporné, musí se použít. Pokud vycházíme z toho, že je ta legislativa správná, musí být uplatňována. Legislativa, zákon, který byl přijat předchozí vládou, byl zrušen současnou vládou. Máte nějakou ochotu, vůli uplatnit komunitární právo? Já bych řekl, že jistě pochopíte a akceptujete moji odpověď, že v nějakém konkrétním případě uplatňování komunitárního práva v jedné zemi, což vychází z nějakého rozhodnutí privatizovat nebo pro, pro, prodat ten či onen sektor, že by nebylo korektní, abych se eh, k tomu takto vyjadřoval, protože k tomu nemám dostatečné podklady. Já jsem budoucí komisař, ty podklady jsou v rámci té služby, kterou se budu zabývat, ale je jasné, že se tak musí dít v rámci uplatnění komunitárních pravidel a komunitárního práva. Budeme diskutovat s řeckou vládou a budeme bdít nad tím, aby byla pravidla správně uplatněna. Nemohu se ji vyjádřit jinak eh, v tomto konkrétním případě, který si vyžaduje hlubší analýzu, takže já samozřejmě eh, pokud budu komisař, tak se na ty věci velmi zblízka a velmi dohloubky podívám v, právě v rámci jednotného uplatňování komunitárního práva. Děkuji. A nyní pan Blum za FD. Dobrý večer, pane Barnie. Takže já tady hovořím za Eh, v podstatě finanční služby v, eh, v londýnském City. Já jsem slyšel eh, o tom, že vlastně v úterý jsem poslouchal nového, poslouchal nového komisaře pro konkurenci, který je marxistou a vy nyní hovoříte o derivativech a obchodu s komoditami, což mě vede k tomu, že jistě víte hodně o tomto tématu, ale co mě znepokojuje, můžete mi prosím vysvětlit, když hovoříte o komoditách a o šortování, že to nepošlete eh, prostě jenom do Curychu nebo do Chicaga. Mně se nelíbí, jak se to vyvíjí. 40% britského uh, eh, HDP je z City of London. Takže prosím vás, abychme to, aby jsme to úplně nesestřelili. No, my, Monsieur Blum n'a Pan Blum eh, nepoložil otázku, ale vyjádřil určité přesvědčení. Je to jeho právo během doby, která mu náleží. Já mám také údaje o tom, co si ty představuje. Jsem překvapen, nevím, jestli to bylo správně eh, vyjádřeno. Vy hovoříte jménem finančních služeb. Jste, asi mluvíte spíše jménem vašich voličů. A mezi nimi pravděpodobně je větší počet zaměstnanců a vedoucích představitelů. A pro hlavní město, jako je Londýn a země, jako je Velká Británie, víme, co představuje finanční sektor. Hovoříme o milionech pracovních míst, 6 milionů pracovních míst souvisí s tímto sektorem v Evropě živí rodiny a v Londýně pan Blum má pravdu. Je to nejvýznamnější v hlavním městě. A proporce finančních služeb je významný. Musíme to dbát a, a samozřejmě nemám v úmyslu vás dovést ke štěstí proti vaší vůli. Ale my samozřejmě britský finanční sektor potřebujeme nejen pro Spojené království, ale pro celou Evropu. A není v zájmu tohoto sektoru, aby i nadále trpěl tak, jak jste tomu trpěl při, při využití veřejných prostředů. A vy máte také eh, vlastně odpovědnost před eh, britskými daňovými poplatníky, tedy pro nápravu krize, která nebyla předjímána, která nebyla předpověděna tento trh 600 tisíc miliard euro obíhajících skrze deriváty ve světě musí být kontrolován. Pane Blume, potřebujeme tuto regulaci. Chtěl jsem citovat Adama Smithe jako odpověď panu Blumovi, což je otec liberalismu. Trh nemůže fungovat bez pravidel a bez určité morálky. A to je přesně mé přesvědčení. The point I was making, Mr. Barney. Eh, co jste se snažil říct, já vám za to děkuji, že já se neomlouvám za to, že tady reprezentuji City. Vůbec se za to neomlouvám, protože bez City by Británie zbankrotovala. A já souhlasím, že potřebujeme regulaci a chápu eh, tento citát od Adama Smise. Ale to, co tady máme, je ta nesprávná regulace. Je příliš těžkopádná, je to špatná regulace, je to se- regulace, která selhala. A zdá se, že my jsme se nepoučili. My chceme jenom více toho samého, této nesprávné regulace. Jenom víc. Přitom to selhalo. Jiné země, jako třeba Austrálie, neměli tento problém, protože mají úplně jiný regulační systém. Můžete mě ujistit, že se budeme zabývat i jinými systémy, nejenom těmi preskriptivními systémy, které jsme měli v minulosti, které právě vyvolaly tuto hroznou krizi. Pane Blume, nemusíte hledat příklady v Austrálii, to je dost daleko. tu krizi jsme si nevymysleli. A nebudeme předstírat reformy, budeme reformovat, protože krize, ta také nic nepředstírala. Ta nepředstírala, že ničí stovky tisíc pracovních míst a to ještě neskončilo v, v reálné ekonomice. Ještě jednou si myslím, že byste měl přemýšlet o tom, co jsem řekl je v zájmu evropského finančního sektoru a také britského finančního sektoru, aby byl inteligentně a efektivně regulován. A díky tomu získáme konkurenční výhodu trvalého charakteru oproti jiným regionům. Mám tu článek Lorda Turnera, který také zná City. A tady je řečeno, že finanční sektor se nepoučil z krize Musíme čerpat ponaučení z krize a my to učiníme. Now for the non-aligned hands, Peter Martin. Dobrá, nyní Peter Martin. Děkuji. Pane ještě kolego, Bani je naštěstí tu s námi ještě sedíte a i pro Evropan, jako jsem já, je kritický ke spoustě oblastí politik Evropské unie, ale i já jsem rád, že zamýšlíme různé dimenze celé oblasti. Chci protiřešit svému řečníkovi a chci říci, že je velmi nebezpečný vývoj, když řekneme, že regulace jsou špatné a jsou vyniky celé té katastrofické krize. Uh, Eh, mnohem více sdílím názor někoho, o kom jste řekl, že si od něj nechcete nechat rozkazovat. Cituji, potřebujeme regulaci ve finančním hospodářství a sice pro každý produkt, pro každé místo, o kterém se vyjednává a také pro každou instituci. Otázka je ale následující. Můžete potvrdit, a souhlasit s touto zásadní výpovědí Angely Merklové? Sám jsem eh, citoval německou kancléřku, které si velmi vážím, byli jsme ministry životního prostředí ve stejnou dobu, v letech 94-95, ona v Německu a ve Francii. Takže jsem velmi pozorně sledoval, co vyjádřila a co řekl prezident Sarkozy a co udělal Gordon Brown a co dělal pan Zapatero a další předsedové vlád, kteří se účastní G20. Ano, určitě, pane Martine, já jsem ji citoval. Žádné území, žádný finanční subjekt, žádný trh, žádný produkt nebudou stát mimo inteligentní regulace a efektivního dohledu. To řekla eh, paní Merklová na G20 a to je mé přesvědčení. Inteligentní regulace. Kvalitní regulace, abych navázal na to, co říkala paní Sharon Bowles, vaše předsedkyně. A to je přesně to, co bychom měli rozvíjet, aniž bychom ztráceli příliš mnoho času. Já jsem panu Bulmanovi neodpověděl v důležité věci. I tím se musím zabývat, abych mohl předložit návrhy. To je citlivá otázka. Předjímání budoucích krizí, které se již rysují, protože některé spekulační bubliny se opět objevují. Já chci spolupracovat s bankami a s dalšími odvětvími. Jaký plán B máme, až nastane nová krize? Chci tedy se zabývat anticipací, předjímáním krizi, krizí. A je třeba respektovat eh, rozpočtovou svrchanost členských států, ale vězte, že se tím budu zabývat. Děkuji a je mi líto, že jsem nemohl být přítomen, když už jste to říkal, ale teď konkrétně. Máme balíček směrnice, ten máme před sebou ze strany komise a <clears throat> jedni říkají, že byla ušita horkou jehlou a že není v pořádku ta, tento balíček. A druzí říkali, že míří zcela cíleně. Vidíte i, i, to nebezpe- i vy to nebezpečí, že pozměňovací návrhy z části i zde od lobbystů v tomto parlamentu, které byly předloženy už u zprávy Loze, že povedou v různých me- k různým mezerám v této směrnici a co konkrétně podniknete, i když, se, když dojde k určitým pokusům o takové jakési vyprázdnění a zneužití směrnice. Co konkrétně podniknete, abyste pracoval s konkrétním tlakem vyvíjeným? Euh, monsieur Martin, qui sont euh, issus de la commission ta první ponaučení z krize, já jsem hovořil o kotačních agenturách, máme tu také návrh týkající se dohledu a text o hedge fondech tím je pověřen pan Gozes, to tam přináší svou přidanou hodnotu. A to jsou důležité oblasti, které souvisejí s oblastí transparentnosti a regulace. Máme před sebou konkrétní otázky. Pan Gozes o tom hovořil velmi vzdělaně, pokud je o hedging a režim pro třetí země. Já myslím, že jsme dostatečně odpovědní pan zpravodaj, poslanci, budoucí komisař, budete-li chtít. Já budu naslouchat všem a je dokonce možné, že bude možné věci vylepšit, diferenciaci mezi hedge funds a private equity, jak již zmínil pan Gozes. Ale musíme mít texty, které budou důvěryhodné a efektivní. Uh, a nyní se dostáváme k otázkám od dalších eh, poslanců z výboru a ještě jednou opakuji, musíme skutečně šetřit s každou vteřinou. Pan, pan Langen. Pane Barnie, vy jste na rozdíl od jiných britských kolegů přesvědčený Evropan a zkušený politik. Zažili jsme, že regulace byla špatným opatření a váš předchůdce McGreevy se zastával tady toho zneužití regulace. Pět let totiž nenavrhl nic konkrétního a my sázíme na to, že vy všechna prohlášení, která jste odevzdal k tomu k té přísnější regulace, že dodržíte, a nechci opakovat body, které už byly, jmeno, které už byly jmenovány. Chci jmenovat dva nové. První jsou deriváty. Ty jsou jedenáctkrát tak obsáhlé jako produkt všech občanů. Tady v té oblasti máme velkou zodpovědnost. Socializovali jsme dlouhodobé strávy, ztráty a tady tu oblast musíme regula- regulovat. Druhá oblast, kterou chci jmenovat, je účast branže na deregulaci nákladů a převzetí záruk. Rád bych slyšel, jaké návrhy konkrétní v této oblasti máte a jak chcete regulovat ty derigáty na evropské úrovni, nebo chcete vyčkat, až budeme mít nějaké mezinárodní ustanovení a regulaci. No, no, nemyslím si, že bychom měli čekat na mezinárodní regulaci, když tato otázka, pane Langene, děkuji vám za tuto otázku, protože je uměrná objemu transakcí, řekl jsem 600 eh, tisíc miliard a to jsou tak obrovské částky, že občas vyvolávají obavy. To je skutečně v mandátu G20. My máme před sebou cestovní mapu a když hovoříme o G20, já tomu chci věnovat čas a hodlám navštívit naše partnery ve Washingtonu a v Číně protože to, co se tam děje, je velmi zajímavé v souvislosti s čínskou ekonomikou. Budu tedy budovat vztahy a uvěřím si, aniž bych poučoval, že naši partneři jsou na jedné vlnové délce s námi, že chtějí realizovat závazky hlav státu a předsedu vlád, ať už v Londýně nebo v Pittsburghu. Pane Langene, některá témata jsou více pokročilá ve Spojených státech, například short selling. A, a otázka derivátů je významná. Musíme se držet zásad G20, které jsem zmínil žádný subjekt, žádné území, žádný produkt, který by nebyl inteligentně regulován. Stanovili jsme jasný cíl na G20, normalizace a regulace těchto produktů a vytvoření kompenzačních komor, které se budou starat o tyto deriváty. Existují v Evropě, ale je jich velmi málo, snad jedna nebo dvě komory. A tudy se obchodují, tedy tudy procházejí tyto deriváty. Je třeba tedy ten trend zvrátit v samotném zájmu finančního sektoru. A předložím tedy finanční návrhy po vyslechnutí během tohoto roku jednotlivé subjekty. Eh, Pane Banie, já nemám ještě žádný osobní názor eh, o účasti finančního sektoru na nákladech krize finančního trhu, ale rád bych věděl, jaký je váš názor. Na začátku jste také řekl, že obzvláště dbáte o etické a morální aspekty této branže. Musím to podpořit, protože svoboda, která zde byla využita bez účasti na, rizika, ta, na riziku, ta potřebuje nějakou regulaci. A říkám to zcela přesvědčeně, je nezbytně nutné, aby se finanční sektor přiblížil reálné ekonomice, reálnému hospodářství a aby státy neviděly finanční hospodářství eh, poháněny finančním sektorem, který ztratil veškerá pravidla a veškerou regulaci. Moje otázka, chcete prosazovat morální a etické zásady? Máte zde nějaké konkrétní návrhy? Oui, clairement. Ano, naslouchám všem a chci jednat se všemi. A pokud se rozhodnete proto, že mi udělíte důvěru, tak se setkám s jednotlivými subjekty, finančního sektoru s bankami, s pojišťovnami, kde je situace velmi různorodá v jednotlivých zemích. Připravujeme CRD 4. Hovořil jsem o bankovní regulaci, která bude patřit do CRD 4. Hovoříme o úrovni kapitálové přiměřenosti, o úrovni zajištění a rezerv, abychom vlastně byli, spojovali v duchu tedy předběžné obeřetnosti. A já myslím, že to skutečně jsme, toho, jsme tím povinni vůči občanům a daňovým poplatníkům. A tím se budu zabývat v prvních týdnech mého mandátu. No, eh, no, eh. A nyní Astrid Luling za EPP. Astrin, jste na řadě. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Pane dezignovaný komisaři, dovolím si nejdříve poznámku, pokud jde o vyjádření eh, paní Gulár, liberální koordinátorky. Myslím, že bychom neměli panu Barnierovi eh, vlastně přičítat některé záměry, na základě některých triumfalistických vyjádření, bez kterých by se jasně obešel. Myslím, že musíme jít k věci a zeptat se vás, o jaké zásady opřete svou aktivitu. Samozřejmě musíme se poučit z krize a to právě činíme. Díky této světové krizi jsme viděli, vznik nových mezinárodních regulačních subjektů ve světě i v Evropě. A Evropa jako často chce být příkladem. A řada lidí si myslí, že Evropa by měla stát v čele obnovy mezinárodního finančního systému. Výborně. Ale jak budete reagovat, až zjistíte, že partneři Evropské unie zdaleka nepřijímají toto reformátorské úsilí a jste si vědom, že kapitály jsou nesmírně volatilní a finanční centra jsou skutečně ve špatném postavení oproti zahraniční konkurenci. Chcete se tedy zbavit určité andělské naivity, abychom zamezili nevýhodnému postupu i vůči těm 6 milionům zaměstnanců, o kterých se hovořil. Ano, paní Luling, eh, tento sektor příliš andělský není. Evropa musí být ambiciózní. Evropa musí mít snahu vést, eh, poučit se dříve než ostatní, aby se to neopakovalo stejně brutálně. A ve dvou oblastech eh, jsme v čele reforma systému bankovního dohledu, o kterém jsem hovořil, a vytvoření odpovědných pravidel v oblasti odměňování, což je nezanedbatelné téma a nehovořím jenom o bankovnictví v rámci e, směrnici o kapitálové přiměřenosti. Ale nebojme se být napřed. Já nestavím proti sobě konkurenceschopnost a regulaci. Já jsem se snažil podělit o své přesvědčení. Je to příležitost pro evropský eh, finanční sektor. Pan Blum připomněl jeho význam. Já připomínám, že finanční sektor je na kontinentu, který se poučil a já si myslím, že lidsky a politicky a ekonomicky si nemůžeme dovolit takový druhý otřes, jako ten který je nejvážnější od roku 1929. Je třeba, aby finanční produkty byly kvalitní, musí být známý, musí být stopovatelné. Paní Luling, je to jako v potravinářském sektoru, jako pro víno. A pro další výrobky je třeba, aby ty produkty byly kvalitní a musíme vědět, odkud přicházejí. Musíme mít jistotu, když je spotřebováváme, to je stejné, stejná stopovatelnost. Je to trošku odvážné srovnání, ale určitě to pochopíte. Víte, že mě to strašně zajímá. Stopovatelnost eh, potravina, potravin mě velmi zajímá. Takže my skutečně dlužíme stejnou úctu spotřebiteli i daňovým, daňovým poplatníkům. Jde o globální krizi a nepochybuji o tom, že naši partneři, kteří podepsali závazky na G20, se také s těmito závazky vyrovnají. Astrid, I think I have to... Ano, Astrid, vy jste strávila dvě minuty první otázkou, takže prosím žádné dodatečné otázky a přejdeme rovnou k panu Karasovi. Milý Micheli, srdečně tě vítám zpátky takhle si představuji komisaře s velkou zkušeností, politickým leadership a e, opatřeními, která mají velký rozměr. Mám dvě otázky. První otázka. Parlament se kdysi vyslovil proti doporučení rady o dohledu nad na finančními trhy. Zde se k tomu vracíme. Bude do toho návrhu zahrnout integrovaný finanční dohled podle modelu Evropské centrální banky, když to bude parlament požadovat. Druhý bod. V bazilejském výboru máme stále více ten pocit, že mnoho evropských států se zavazují k něčemu, co se jim nedaří dodržet. Jak by se nám mohlo podařit, aby parlament pracoval s politickými gremii Bazilej 2 a G20 a spolupracovali na legislativním procesu. Jak bychom mohli spolupracovat? Jaká je tvoje představa? Děkuji. Vous parliez, Karas. Pane Karasi, hovořil jste a já jsem již dopředu vyzvihl významnou práci, která vás čeká u směrnice CRD4 kapitálové přiměřenosti. Jsou to významná témata, která souvisí s tím globálním rámcem týkající se deregulace a dohledu. A pokud jde o dohled, tak nejsme na konci cesty. Rada se vyjádřila a já jsem rád, že se vyjádřila spíše k tomu, že došlo k dohodě, protože v opačném případě by ta situace byla ještě obtížnější. Došlo tedy k dohodě a nyní ten proces dobře znáte. Parlament poskytne vlastní přidanou hodnotu. A řekl paní Gulár, že to, co zde zaznělo z úst současné komise v původním návrhu, pokud je o závaznost eh, dohledu ve třech oblastech, které jsou důležité pro to, aby globální systém byl důvěryhodně efektivní. Mně půjde o to, aby Evropský parlament byl zapojen do jednání mimo jiné o Bazileji. A předseda Barozo i další hlavě státu a předsedové vládce toho zúčastní. Já jsem připraven se s vámi sejít spolu s dalšími komisaři, kterých se to týká, nad rámec již naplánovaných setkání, abych eh, vydal počet, pokud jde o finanční služby, které se mě budou přímo týkat. Ještě jednou mám za to, že v tomto výboru skutečně lze najít názory, bohatství, inteligenci, které komise i rada musí dbát, abychom se o ně opřeli v rámci better regulation. Pan Keras nemá nic do doplnění, a proto nyní skupina eh, socialistů a demokratů pan Skinner. Děkuji. Pane designovaný komisaři, já věřím, že vy si jistě uvědomujete význam eh, konkurenceschopného bezpečného finančního sektoru v Evropě, ať už je ve Frankfurtu, Paříži či v Londýně. Evropská unie má jedny z nejrozvinutějších finančních center světa. A skupina G20 poukazuje na to, že musíme mít velmi přísné regulační standardy, prostřednictvím kterých můžeme řešit některé krize. A já bych chtěl eh, doporučit jeden z velmi dobrých standardů. Doufám, že budete eh, že ho budete dál prosazovat, ale pokud je o vaší roli eh, týkající se té mezinárodní složky, tak kdybyste nám mohli něco říct o rozvoji e- role ekvivalence, protože to je velice důležité pro takové věci, jako je Solvency 2 tak aby s námi partneři mohli spolupracovat a přitom mohli očekávat stejné legislativní standardy. Nemyslíte si, že jinak budou naše eh, úspěchy pouze částečné? A ne, nebo vůbec žádné? Kde vidíte své priority v této oblasti? No, eh, eh, Pane Skinnere, všichni zde vědí, pro ty, kteří nás poslouchají, jak významnou úlohu sehráváte, pokud jde o Evropský úřad pro pojišťovny a Solventnost 2. A uvidíme, jaké budou dopady při aplikaci těchto předpisů, zejména na oblast pojišťovnictví. Ale ještě jednou, já už jsem to řekl při minulé odpovědi, čelíme naprosto globální krizi neuvěřitelné brutality. A my bychom nebyli odpovědní, kdybychom tu naši domácí část úkolů nesplnili. Pane Skinner, já vím, že vám záleží na transatlantický dialog, na dialog s našimi dalšími partnery. Čína a váha čínské ekonomiky. Je třeba tedy s nimi pracovat, abychom šli jedním krokem. A já budu věnovat čas mezinárodnímu dialogu. Možná nebudeme mít čas zmínit tedy účetní normy, normy pro audit. To patří k jednomu tématu. Pokud chceme vytvořit správná pravidla, musíme hovořit o tom samé, musíme mít stejný referenční rámec. Deutsche Bank, když se podíváte na výsledky podle evropských nebo amerických norm, tak jedna banka, Deutsche Bank, máte poměry buď jedna nebo 2,2. Všichni to pochopí, tedy je třeba dospět ke společnému referenčnímu rámci, aby společná pravidla efektivně platila v celém světě. Hovoříte o ekvivalentnosti a reciprocitě. U solventnosti 2 se k tomu blížíme, a já budu velmi pozorný, aby rozhodnutí o ekvivalentnosti vycházely z nezávislého a solidního hodnocení a to je klíčem k naší úspěšné práci. Je třeba mít skutečně nezávislé hodnocení, které bude také seriózní u těchto témat. Jenom velice rychle poslední věc týkající se účetnictví. Doufám, že v Transatlantické ekonomické radě budete také hrát plnou roli s týmem Geithnerem a dalšími. To by bylo důležité, abychom se na tom podíleli. Ale nemyslíte si, že bychom měli mít také něco jako fair value, něco, co chrání investory i spotřebitele, nejenom bilance a účetnictví jednotlivých bank? Oui. Eh. Ano. Nemůžeme probrat za několik minut eh, fair value, tržní hodnotu Já říkám radši market value než fair value. Není to úplně to samé. Měli bychom nalézt eh, správnou rovnováhu v oblasti norem, abychom ochránili stabilitu, abychom zabránili volatilitě, jejichž důsledky jsme zažili. A abychom tedy skutečně byli schopni uvést správnou hodnotu určitého podniku. Je třeba se tím zabývat spolu s vámi a s dalšími, kteří mají co říci k této věci. Chci se vrátit k otázce reciprocity. Myslím, že bychom měli být otevření, na to vsadila Evropa, ale nesmíme být naivní. To si myslím. Thank you. Sorry for my Děkuji. Již se dívám na dalšího řečníka, pana Elka Drauiho. Děkuji vám, pane Barně. Rád bych hovořil o dalším tématu. Ukázalo se, že systém bonusů, které se vztahují na převzetí rizik nebo krátkodobé výkony, že měly katastrofální důsledky. Samozřejmě, že musíme zahrnout i etický aspekt, který je velmi důležitý a já bych rád věděl, jestli nám můžete představit svou vizi. Samozřejmě máme zde řadu doporučení, která byla předložena už v roce 2004 a vy jste ve své písemné odpovědi hovořil o, pís- o zprávě. Studie nám ale ukazují, že podniky vlastně nezacházejí dál, než k čemu je nutí legislativní rámec. Co je potřeba v Evropě udělat, abychom dospěli k jednotnosti a zapojili etiku? Mm, nevrátím se k nárokům na morálku a etický postoj. Trvám na tom, co jsem citoval z Adama Smithem. A v zájmu finančního sektoru je třeba pravidel, které navrátí morálku do této oblasti. Abyste správně řekl, pane Elka Kadraoui, že existuje souvislost mezi rizikem a odměňováním a excesy v oblasti odměňování. A do jaké míry tyto excesy eh, vlastně přispěly k neuváženému riziku. Myslím si, že odměňování vlastně bylo zdrojem krize. Je třeba zavést průhledná pravidla, která již eh, nebudou eh, podporovat ten takzvaný short-termism a přehnané riziko. My jsme se zavázali k aplikaci pravidel definovaných Financial Stability Board a máme eh, pravidla, paní McCarthy by to lépe vyjádřila, než já v rámci CRD3, co se týče odměňování. A já spolehám na vás, že v prvním čtení dojde ke schválení tohoto návrhu, ale pane Elchadroji, nebudu šokován, pokud zajdeme dále, zejména v oblasti tedy větší odpovědnosti akcionářů. A myslím si, že CRD pro banky a investiční společnosti by také mohl zajímat další oblasti, jako je jako jsou alternativní investiční fondy, pojišťovny, pokud je o kontrolu odměňování. Dank u wel voor uw antwoord. Eh, misschien heel kort een opvolgingsvraag. Děkuji za vaši odpověď. Možná ještě jednu doplňující otázku. Nejste také toho názoru, že nějaké takové nařízení na evropské úrovni by nepl- neměl platit jen pro finanční sektor, ale vlastně pro všechny podniky a všechny burzy. A pro ty obzvláště? Částečně už jsem tak trošku odpověděl. Zmínil jsem banky, pojišťovny, investiční společnosti, alternativní investiční fondy. Moje odpověď je ano. So now it's Mr. Klintzfeld. A nyní pan Kinsvaldy. Pane Barnie, hlavní eh, škoda, kterou způsobila krize, je, že velká část našich občanů ztratila důvěru ve finanční sektor a v tržní hospodářství jako takové. Ukazuje se, že oheň byl sice uhašen, ale tím, že jsme v jednotlivých státech nezasáhli stejně, máme určité zkreslení trhu a dochází k renacionalizaci a k protekcionismu. Kromě toho spotřebitelé mají dojem, že ti, kteří jednali nezodpovědně a rizikově, uniknou bez trestu. V Německu máme zaměstnankyni, která byla zaměstnána 30 let a byla eh, propuštěna, protože si vzala z práce půl sendviče. Jak si myslíte, že bychom mohli posílit důvěru občanů, opět ji znova získat? No. Si pokud někdo nedodržoval stávající zákon, tak existuje spravedlnost v každé z našich zemí, aby se museli zodpovídat ze svých činů a by byly potreseny, takže zákony nebyly dodrženy. Ale tady hovoříme o novém legislativním rámci v Evropě, který by vrátil pravidla, morálku do oblasti finančního sektoru, kterou potřebujeme. Ekonomika potřebuje trhy, ale je třeba, aby tyto trhy sloužily trvalému, spravedlivému, udržitelnému růstu. Já jsem řekl ve Spojených národech, když jsem byl ministrem zahraničí své země, po projevu prezidenta Bushe, který hovořil o tom, že má být svět bezpečnější. Já jsem řekl, bezpečnější svět bude především světem spravedlivějším. Svět, jak jej nyní vidíme, není světem spravedlivým a nemůžeme se divit, že není bezpečný. Máme určitou odpovědnost na svém místě. Já jako komisář, budete-li chtít vy jako poslanci, máme povinnost, aby svět byl spravedlivější. Ne, abychom ohrozili ekonomiku, nebo i abychom ji e, připravili o hodnoty. Buďme pozorní, pokud e, nevrátíme morálku a etiku do tohoto světa, do té ekonomiky, tak e, musíme být eh, obezřetní, abychom nenarazili na vzpouru národu, minimálně na nepochopení. A ne... Myslím, že bychom si neměli nic předstírat. Oblast, ve které zde pracujeme a která zahrnuje vaši a naši agendu, je pro většinu občanů naprosto nesrozumitelná. Skoro ničemu nerozumí v této oblasti a proto si myslím, že kromě činností, na kterých pracujeme, musíme také přemýšlet nad tím, co uděláme navíc, abychom skutečně získali zpátky důvěru našich občanů a abychom je znovu natchnuli pro evropský projekt. A mám jednu dotečnou otázku. V Německu máme zařízení, které se jmenuje nadace test produktů. V pravidelných rozestupech testuje různé produkty a uděluje jim různé známky, velmi dobré, dobré a tak dále. Tato instituce je nezávislá na státu. Dokážete si něco takového představit i pro finanční produkty? Hovoříte o kvalitě potravin zřejmě v Německu. všech výrobků, ano. Je to tak. O kvalitě výrobků ve všech zemích máme administrativní struktury, výzkumné instituce, které kontrolují bezpečnost potravin, bezpečnost výrobků, kvalitu výrobků. A myslím, že bychom měli dbát na hranicích evropského trhu kvality výrobků, které přicházejí k nám aby tyto výrobky skutečně byly, aby odpovídaly tedy našim normám. A to nechci, aby to znělo ochranářsky, ale jde skutečně o ochranu našich spotřebitelů. Hovořil jsem s vzhledem k otázce paní Luling o této otázce. měl bychom střadatelům malým i velkým zajistit bezpečnost produktů, které jsou na trhu. A to bude úloha institucí dohledu, aby tyto produkty byly ověřovány na národní i mezinárodní úrovni. A musíme zajistit, zajistit bezpečnost těchto finančních produktů. Uh, Mr. Giegold. No děkuji, pan Giegold za zelené. Yes, uh... Ano, podstatě chci trvat na tom, že v tomto výboru máme velmi, eh, panuje velmi silný duch spolupráce. A proto chci položit dvě otázky a dostat dvě konkrétní odpovědi. Jak chcete zajistit, že finanční sektor přispěje, zaplatí svůj podíl, aby pokryl náklady budoucnosti? Neslyšel jsem zatím žádnou konkrétní odpověď. A za druhé, jak se chcete postarat o to, aby v budoucnu tento parlament byl v procesu vyjednávání zapojen, aby tento parlament nemusel přijímat pouze e, rozhodnutí a nařízení, která už byla předem dohodnuta někde jinde. To bych chtěl, abyste zodpověděl na základě vašeho přesvědčení. Pane Gigolde, dostáváme se na závěr našeho setkání, ale chcete-li, záleží to na vás. Budu k dispozici, abych s vámi spolupracoval, abych se sešel s koordinátory, s pravodají, s výborem. Komise v této zásadní věci bude aplikovat veškeré povinnosti, které jí náleží ze smlouvy v rámci postupu spolurozhodování, asociace a hodnocení a dojde k tripartitní dohodě mezi institucemi, abychom ještě zdokonalili aplikaci nových smluv. Takže nemohu být konkrétnější. A nad rámec oficiálního právního rámce já mám chuť s vámi spolupracovat. Mám chuť vás informovat. To je, můj zá... to je v mém zájmu. Bude to v mém zájmu. Protože obecně se pohybujeme na půdě spolurozhodování. je k druhé věci. K první věci. Otázka, která mi nebyla položena a vy o tom hovoříte. Jak finanční sektor, který za to za všechno může, zaplatí svůj díl? To je věc, o které se dnes hovoří. Hovoří se o dani o dani z transakcí. První eh, návrh byla Tobinova daň, kde se tedy mělo hovořit o fluktuacích měnových. A je tu tedy návrh zdanit vlastně finanční toky. A co by bylo základem takové daně? A jak by byly prostředky využity? Některé státy by uvedly, že se tím uhradí náklady, které jsme vynaložili, abychom umořili naše dluhy. Další představa, ke které bych se přikláněl já, zasvětit výnosy takové daně z finančních produktů, abychom čelili velkým výzvám. A možná bychom díky takové daně už měli výsledky v Kodani. Mír, rozvoj, hlad ve světě, ekologické výzvy. Já jsem otevřený těmto myšlenkám. In the, in, in... V rámci vaší zprávy, kterou, nad kterou budete mít zodpovědnost, existuje celá řada eh, expertních skupin, které se zabývají jednotlivými Eh, oblastmi legislativy. Ale nejsou tam odbory, nejsou tam spotřebitelské organizace, nebo jsou v zanedbatelné menšině. A výsledky eh, zasedání těchto expertních skupin se nepublikují. Chci se vás zeptat, jestli jste ochoten zajistit, aby měly tyto skupiny vyrovnané složení a aby jejich zápisy z jejich jednání byly veřejně k dispozici? Oui. D'abord l'administration que je tedy administrativa, kterou povedu, ta administrativa je nesmírně kvalitní. Všichni úředníci, já jsem se z nich sešel, vedoucí oddělení, ředitele a já bych velmi rád vedl takovou administrativu. My nevíme všechno. A z tohoto důvodu existují expertní skupiny a možná zahájím tedy různé studie, aby ten proces byl co možná nezávislý a nejkvalitnější. Kromě interní práce, kterou odvádíme, vy jste zmínil expertní skupiny, které již existují. A pravděpodobně je nezbytné odkrýt karty, otevřít hru. Samozřejmě s výhradou zjištění, kde fungují tyto skupiny, já se vám nemohu že chci se podílet na usmíření finančního trhu s občany, občany, s občany, odbory, ekonomickými silami nad rámec naslouchání, které mohu já mít vůči Ekosoku a výboru regionu, ale ta otevřenost, kterou navrhujete, je na místě. Uh, Dobrá. A v neposlední řadě tady máme otázky od paní Ford z ECR. Velice děkuji, pane Barnie. Zvláště za tu vaši poznámku v tom smyslu, že finanční eh, sektor by měl být ve službách ekonomiky. Já bych nikdy nechtěla zažít situaci, kdy globální ekonomika bude dotlačena až na samou hranici propasti v důsledku činnosti finančního sektoru. Děkuji za tuto odpověď. A paní předsedkyně začala tuto rozpravu tím, že řekla, že se tady zabývá, budeme zabývat 50 různými nástroji, které se týkají kapitálovými požadavky bankami, selháními dozoru derivativy. A my se musíme zaměřovat na to, kde je regulace nejvíc potřeba. Musíme chápat, jaké to má dopady na širší hospodářství. Často jsme kritizováni za to, že plně nedocenujeme tyto dopady. A největší kritika již čelíme se týká eh, AIFM a, te, a dopadů na penzijní fondy. Mohlo by to být až 25 miliard eur za rok tyto dopady. A jestliže máme pochopit všechny tyto efekty, eh, tak byl byste pak ochoten jít s tím zpátky do komise, případně přepsat to a podívat se na to znovu, eh, vzít to jaksi od začátku, tak abychom to mohli pos- společně posoudit? Madame, l'objectif de... Cílem je dát smysl a efektivitu naší aktivitě. A pokud chcete, zahájím novou etapu velmi rozhodně, protože taková je naše odpovědnost. A nepředstírám, že všechno začne tento den. V minulosti před komisí Barroso 2 se mnohé odehrálo v této oblasti. Významné legislativní úsilí proběhlo. Na začátku, od začátku 1600 právních norem spolupůsobilo při vytváření vnitřního trhu. Jde o inteligentní finanční regulaci a efektivní dohled. A to si přeji. A já budu mít možnost celá transparentně vůči parlamentu hodnotit tyto předpisy. A já jsem připraven, řekl jsem to Sharon Bowles, která mi předala tento dokument. A myslím, že pan Almunia to dostal taky jsem eh, připraven to spolupodepsat. Je to naprosto legitimní závazek přispět eh, k vyhodnocení eh, dokumentu, pokud je o hedge funds. Správci těchto fondů, pan Gozes by to řekl lépe, správci by neměli mít strach z této legislativy. Je to jejich zájmu, protože by nemělo být v jejich zájmu nadále působit v nedostatečném transparentnosti. Je třeba, aby měli možnost rozvíjet své podnikání v tomto duchu. Takže já tento text nestáhnu, pokud toto je vaše otázka. A v čase, který máme před sebou, se vynasnažíme to vylepšit a v tomto duchu se budu zabývat eh, návrhem o hedge funds. A jsem připraven se zabývat eh, veškerým legislativním rámcem, který komise předkládá. Děkuji vám. Tento závazek zabývat se různými vedlejšími dopady, například směrnice o hedge fundech, by bylo velice užitečné. My podporujeme ten princip této legislativy, ale ne ty nezamýšlené dopady. A pokud jde o nezamýšlené dopady, mohli, bys, mohli byste se také vyjádřit k možným dopadům výhody Evropské unie jakožto prvního aktéra, prvního hybatele eh, v, v legislativě, finanční legislativě, eh, z hlediska tedy možnosti těch finančních institucí se v podstatě přesunout mimo Evropskou unii, kde budou mimo dosah naší legislativy. Chacun prend ses Každý má svou odpovědnost. Pokud eh, určitý obor průmyslu přesune svou aktivitu z Evropského centra na druhý konec světa, protože jej nutíme k transparentnosti, k podrobení se dohledu, k vydání počtu ze svých skutků. Lidé, kteří by to učinili, by skutečně měli velkou odpovědnost. Můj názor je, že kromě některých eh, náladových kroků tento sektor musí pochopit, že v jeho zájmu je být na kontinentu, kde se vytvořila dobrá pravidla a dobrý dohled, aby tento obor byl chráněn před veškerými riziky a veškerými otřesy, které jsme viděli. A před tím, co by mohlo být ještě vážnější nepochopení a nepřátelství jednotlivých eh, skupin obyvatel. A já se do toho pustím. Já nechci, abychom společně oslabili finanční průmysl, který potřebujeme. Ale budeme provádět reformy a učiníme tak inteligentně. Budeme reformovat. Thank you very much. Děkuji. A tím se dostáváme k závěru otázek a nyní zbývá ještě několik poznámek. Hodnocení kandidátů. Další bude v 8 hodin ve 5G2 a zítra bude pokračování v 9 v 1G2. A nyní předám slovo Malkomovi aby váš to rovněž seznámil s některými technickými poznámkami. Chce ještě pan Barnie dostat na závěr slovo, na jakýsi krátký závěrečný projev, ale už o deset minut přetahujeme a možná minutu bych vám mohla dát. Paní předsedkyně, mě je tu velmi dobře s vámi, já tu budu celý večer. A vrátím se, budete-li chtít. Chci vám poděkovat, paní předsedkyně, pane předsedo, za vaše přijetí. Já jsem si poznamenal, Sharon Bowes, že vám záleží na kvalitní regulaci, neregulovat pro regulaci, já to nechci dělat, ale potřebujeme řádná pravidla, abychom reagovali na krizi a abychom pokročili vynaloží velkou energii v terénu, v oblasti, o kterou se staráte, jakož i v tom širším sektoru evropského trhu. Řekl jsem, že jednou týdně, a věřím, že to dodržím, budu pravidelně teď navštěvovat hlavní města, setkám se s národními parlamenty, zapojím vás do těchto návštěv, setkám se s ekonomickými subjekty, s asociacemi, s odbory a budu naslouchat a přeji si, abychom společně a dopředu vám děkuji za vaši důvěru, pokud jí budu hoden. Měli bychom smířit občany s velkým evropským trhem, včetně jeho dimenze v oblasti finančních služeb. Děkuji vám. Dámy a pánové, takže je teď na mě, vzhledem k tomu, že jsem zahajoval toto jednání, abych ho celkově uzavřel. Eh, vím, že řada z našich kolegů tady byla na obě dvě části z ISIMKA a eh, já děkuji Sharon Bowles za spolupráci, samozřejmě Michelu Barnievu za jeho velice eh, dobré odpovědi a v 8 se sejdeme ve 4Q1. Děkujeme tlumočníkům a všem vám přeji hezký večer.